are you? I'm fine. Oh, having a great week? yeah. Colleagues, good morning. Can we reconvene the meet? Vážení kolegové, eh, dobré dopoledne vám přeji a zahájíme eh, naše jednání znovu. Eh, začnu sděleními předsedy po zasedání koordinátorů eh, včera večer. Pokud jde o nominace eh, zpravodajů a navrhovatelů, eh, tak tam jsme se bavili o zprávě o statistice v cestovním ruchu, kterou nechtěla žádná politická frakce, takže to dostala předseda. Koordinátoři rozhodli a doporučili eh, ke stanovisku, eh, k stanovujícímu, eh, ke stanovení obecných zásad pro mechanismy pro výkon realizačních pravomocí prováděcích pravomocí mezi členskými státy a komisí. Jedná se o spolurozhodování, čisté spolurozhodování. Je to jeden z nejkratších názvů zpráv. Tak koordinátoři se rozhodli, že eh, zpravodaj by měl být ze jeden ze dvou stálých zpravodajů pro eh, postup komitologie a jeden z nich pan Kůne už je zpravodajem s, eh, s eh, je věnom s dalším výboru, tak eh, bylo rozhodnuto, že to dostane pan Alkadraui. Potom jsme tady měli důsledky vstupu Lisabonské smlouvy pro stávající rozhodovací procedury institucionální. Koordinátoři a tam jsme nic neudělali, dostali jsme eh, byl ten k tomuto, to bylo jenom pro informaci, a v bodu různé. Tady byla procedurální otázka, se kterou jsem přišel i já a týkala se eh, statistických eh, svodek, pokud jde o přepravu zboží a cestujících po moři. Je to moje zpráva, já jsem koordinátor informoval, že španělské předsednictví chce přijmout tuto zprávu ještě za svého eh, předsednictví, což by znamenalo uplatit zjednodušený postup a použít akorát angličtinu co by pracovní jazyk. Koordinátoři eh, souhlasili eh, s tím, nebo se dohodli na řádném postupu, to znamená návrh zprávy pro výbor pro dopravu na konci května. Bude se hlasovat 21. 22. v červnu a bude se potom eh, hlasovat na plenárním zasedání v září. Potom eh, tam byla debata o eh, černém seznamu v leteckých přepravců. My jsme se rozhodli k tomu nevydávat usnesení a bude nám stačit rozprava, která proběhla 19. dubna. Pokud jde o narušení leteckého provozu v Evropě, tak na iniciativu pana Groše, koordinátora za EPP, a po eh, mm, dlouhé diskusi eh, mezi koordinátory eh, jsme se rozhodli předložit mm, otázku na plenárním zasedání jménem koordinátorů k důsledkům toho narušení letecké přepravy v Evropě, zejména pokud jde o práva cestujících a o potřebu prosazovat Eh, rychleji legislativu o jednotném evropském leteckém eh, prostoru eh, s vytvářením bloků v letovém prostoru. Rozhodli jsme se zohlednit výsledky jednání 4. Května, 4. května. Takže teď pracujeme na ústní otázce na základě iniciativy pana Groše. Pokud jde o eh, dohodu mezi Evropskou unii a USA o eh, eh, letectví, tak koordinátoři souhlasili s mým návrhem, abychom požádali komisaře Kalase o prohlášení o této dohodě na plenárním zasedání, ke které se přijme usnesení a mm, mělo by to být časově poté, co se k tomu vyjádří Rada pro dopravu v červnu. Máme tady celou řadu možností. Nejrychlejší, kterou také zajistíme, abychom vyjádřili se ještě před radou, je požádat komisaře o prohlášení, protože potom nebudeme se snažit hledat na poslední chvíli čas na plenárce pro ty ostatní metody, které bychom museli použít. Potom také zelení eh, panem Kramerem předložili návrh, abychom projednali v eh, eh, nehodu způsobenou zemědělským traktorem v Belgii, kdy přišlo o život několik cyklistů. A koordinátoři přijali ten návrh pana předsedy v, tomto souvis, v této souvislosti, že se sejdou nad tím ještě předtím příštím zasedání koordinátoru a budou to pro nás v širším kontextu, neomezeném jenom na jeden členský stát. Takže e, tolik tedy e, zasedání e, koordinátorů ze včerejška. Chcete se k tomu někdo vyjádřit? Paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně. My jsme dostali jako, no my jsme jako ESR požádali, eh, aby někdo eh, nás navštívil tady na výboru pro dopravu z EASI, protože existuje eh, řada otázek, které souvisejí s jejich financováním a s pravidel a mm, je nám líto, že to nepodpořili, nepodpořili další politické frakce na výboru toto. Ještě někdo další, nějaké další připomínky? Dobrá. Takže předpokládám, že a paní Ayala ještě. Ano, já si myslím, že myslím si, že pokud no, budeme připravovat eh, otázku o tom dokumentu komise, tak bychom mohli uvažovat o eh, v nějakém eh, slyšení, nejenom eh, k tomuto, ale také, také k aktivním aerolinkám. Takže v této oblasti. Pokud to není moc tady naléhavé, tak tam bychom se na to mohli zaměřit. Tak dejme to koordinátorům ať eh, přijdou s nějakou formulací. To je prostě na nich. Rozhodně eh, tohle to nebylo navrženo včera, ale, ale pokud chcete s takovým návrhem přijít, tak je to na vás. Ještě něco k mm, eh, zasedání koordinátorů. Pokud ne, tak předpokládám, že to je schváleno pan Grandes Pascal. Ano, děkuji, pane předsedo. Could you repeat your question? Sí, sí, señor presidente. He querido entender... Ano. Pokud tomu rozumím, předseda eh, výboru se také ujme turistiky. Ano, to je statistika o turist, eh, eh, turist, statistické turistiky. Eh, ano, takže jsme tohle dohodli. Děkuji vám, kolegové, a můžeme prosím přejít k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to bude hlasování o sociálních předpisech v silniční dopravě. Spravodajkou je pana Runner. Jsme připraveni, dáme se do toho, takže dámy a pánové, Máte všichni připraveny hlasovací lístky. Nejprve si to vyzkouším, o karty, pardon, hlasovací. Nejprve si to vyskočíme, prosím. Okay, I take it you've takže vy jste nedostal žádnou hlasovací kartu, aspoň tak jsem to pochopil z tlumočení. Ještě někdo nemá hlasovací kartu? Bohužel, bohužel, Eh, vízo, eh, Evropský parlament nebere víza kartu. Dobře, takže si vyzkoušíme hlasování a pan Groš nám ukáže, jak bude osobně hlasovat. Takže budeme hlasovat teď. Zahajuji hlasování. Už všichni hlasovali? Nechte tam ještě kartu, dobře, dajte. Čili všichni pracují v synchronizovaně se svým mozkem. Končím hlasování. a evidentně hlasování dopadlo ve prospěch tohoto zkušebního hlasování. Začínáme tedy opravdu hlasovat. Pozměvací návrh 6, odstavec 1 od pana Bacha, čili kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, schváleno. Na, sedmička pro, proti, kdo se zdržel hlasování, schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se. Toto prosím ověříme, čili od, o, osmičku kontrolujeme. Zahavě hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasováním. 18 eh, pro, 20 proti, čili zamítnuto. 10, kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda. Devítka, já jsem se sám předběhl, takže kdo je pro devítku, proti? Zdrželi se, schváleno, deset. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, to také ověříme, čili eh, ověřujeme pozměňovací 10, zahájí hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 15 proč, 24 proti, čili zamítnuto. 11, kdo je pro? proti, zdrželi se. To asi ověřujeme, je tam malý rozdíl. Čili jedenáctka, kdo je pro? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 15 pro, 20 proti, zamítnuto, 12 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Řekl bych, že to bylo schváleno, ale zahaj, eh, ověřování 12. Eh, zahajuji hlasování, už všichni hlasovali. Končím hlasování. Dvacet pro, jedna proti. Takže zamítnuto. 13, pan Bradburn. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 14, pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 15, pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 16, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno, omlouvám se, e, zamítnuto, 17, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Dále bude eh, odstavec 9 dělené hlasování na žádost ECR. První věta až eh, od emphasize death až po across the member states a druhá calls on the member states a tak dále. Takže hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Zde se zdržel schváleno. 19 máme ústní poznací návrh paní Wortman Kohl, který máte napsaný. Kdo souhlasí, kdo je pro tento ústní návrh, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. odstavec 10, tady máme kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To je schváleno. Dále 21 od pana Vandalena. Kdo je pro? Kdo je proti? To je v pořádku. Teď přecházíme k 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Další je 25 od paní Tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se tohle ověříme, protože lidé zvedali ruce v různé době. Takže 25 eh, od paní Tykal zahojuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 26, pan Brabben, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 27 paní Ayala Sende, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 28 pan Bradburn, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 29, to je čistě jazyková změna, není třeba hlasovat. 30, kdo je pro? Kdo je proti? Zde se zdržel schváleno. One is being withdrawn. 31 eh, staženo, 32 eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno, 33 kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno, 34 kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 35 eh, s ústním pozměňovacím návrhem od paní, pana Rike. Máte to napsané. Kdo je prost? S tím pozměňovacím návrhem ústním, kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. Kompromis 2, eh, odstavec 17. Pro kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Přecházíme na, 30, eh, eh, na 46 pardon, od pana Danelise. Ostatní odpadají. Čtyřicet šest. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 43 od pana El Kadrawi. To je vlastně nový odstavec. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47 od pana Bradburna. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49, kdo je pro, Čtyřicet devět, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Další je až 54. A máme zde rovněž ústní pozměňovací návrh od paní Tykau, takže 54 s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Což, eh, kdo je pro? To je kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Bylo to odstavec 18a nový. 55 od pana Kocha, zase s ústním pozměvacím návrhem od zpravodaje nahradit Coordination Body komi- slovem Commission. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 56, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 57 e, odstavec 19 a zase ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? PP zřejmě je proti. Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 58, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 59, paní Lichtenberger, je to dělené hlasování. První část underlines by the controlling authority a druhá část od slova urges a tak dále. Takže první část, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti. Zdrželi se, tohle ověříme, tu druhou část. Myslím si, že byla zamítnuta druhá část 59. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A pravdu je to zamítnuté, tedy ta druhá část. Odstavec, pardon, říká pan předseda, odstavec. Pozměňovací návrh 60 od pana Vandalena. Kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se. Ověřujeme 60. Hla, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno v poměru 22 na 19. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno 63, 62, 64 staženy, 61 je teď na řadě od pana Kocha. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 staženo, 68 dělené hlasování na žádost ALDE, první část, která je z, míst, z ústní pozměnací návrh od pana El Kadrawi, considers a tak dále, až k member states, a ten ústní pozměnací návrh including those coming from neighboring countries a druhá část je zbytek. Takže první část 68. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, i druhá část je schválena. 69 od paní Lichtenberga, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 21, kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 72 až 74 tím pádem odpadá, 70 stažena, nyní je na řadě 75 a je to dělené hlasování. Um, první část eh, vyškrtnout slova and so that checks can be carried out efficiently a druhá část obsahuje jenom slovo security. Takže první část 705, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 76 od paní Tykal. Kdo je pro? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti, schváleno. Teď eh, eh, úvodní ustanovení první, eh, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyř, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka stažena. A teď konečné závěrečné hlasování, které zahajuje nyní. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to 37 pro, 5 proti a nikdo se nezdržel schváleno a blahopřejeme paní Runner. Děkuji vám. Další bod na pořadu jednání je vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví. Spravodajkou je paní Dvejrak. Jenom chviličku počkáme, aby se všichni mohli v tichosti vzdálit, pokud si tak přejí učinit. Takže prosím, pokud chcete odejít, učiňte tak tiše a pokud zůstáváte, tak také buďte tiše, abychom slyšeli paní zpravodajku. Okay. Mrs. de Verac. Prosím, paní de Verac. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Během prezentace pracovního dokumentu na počátku března jsem dostala vaši podporu k prioritám, které jsem identifikovala a kráčela jsem tedy tímto směrem i v návrhu zprávy. A mnoho pozměňovacích návrhů se týká dvou hlavních cílů, na kterých jsme se dohodli, tedy zajistit eh, účinnost vyšetřování eh, k nehodám eh, v letectví, vylepšit podporu obětem a jejich rodinám. Pokud jde o... Já se omlouvám, Kristýn. Eh, máme problém eh, s nějakým tlumočením. Už eh, slyšíte všechno tlumočení, co máte? Slyšet, už je to v pořádku. Zkus to ještě jednou, Kristýn, prosím. Funguje to? Pokud jde o síť eh, orgánů, které jsou odpovědné eh, za vyšetřování, tak tady je národní nebo národní vyšetřovací orgány eh, jsou právě zapojeny do vyšetřování po nehodě a právě tato práce potom umožní zjistit, jaké byly důvody nehody a zabránit jim v budoucnosti. Evropská komise tady něco navrhla, navrhla účinný nástroj, jak odstranit rozdíly úrovně vyšetřování mezi různými národními orgány, abychom tady měli opravdu 27 velmi výkonných orgánů. Text komise eh, jsem se snažila upravit tím, že jsme se snažili navrhnout eh, úkoly v sítě, tak aby ta síť byla opravdu silná, mohla jednat, akceschopná a aby přinášela přidanou hodnotu k bezpečnosti v letectví. Eh, to je eh, v pozměňovacích návrzích 4 až 6 a 20 až 30. Nechceme, aby tato síť představovala další administrativní přeméno. Chtěla bych upřesnit, že se nejedná o novou agenturu a nemá právní eh, osobu. Eh, nejde o to, abychom tady vytvářeli opravdu eh, další administrativní břemeno, ale chceme opravdu optimalizovat síť, která už existuje, jenom tím, že bychom tomu dali formálnější rámec a vylepšili bezpečnost v letectví a nástroje vyšetřování. Tato síť nemá za úkol nahradit dva nebo dvě nebo tři existující vyšetřovací orgány. Opravdu chceme, aby se zlepšila kvalita a aby každý orgán ve všech členských státech mohl nezávisle vést efektivní vyšetřování. Druhá, uh, druhý politický cíl tohoto nařízení je podpořit oběti a jejich blízké. A tady vlastně uh, jsem se to snažila eh, rozvinout na té evropské úrovni, tady je velice důležité stanovit určitou lhůtu, protože jinak to vede k určitému zneužívání nebo Eh, k nevýhodám pro občany a proto jsem se rozhodla, že je tady třeba mít povinnost vytvořit seznam eh, v hodině po oznámení nehody a eh, všichni cestující musí mít možnost, aby se na ně vztahovala stejná pravidla. A jsou tady pozměňovací návrhy 9 a 54, ve kterých je to upraveno. Hmm. 10, 53, 56 a 57 tam jsou ustanovení o tom, jaké osoby se mají kontaktovat v případě nehody, tak jak už je to povinné v USA. Je tady také povinnost pro letecké společnosti, aby pasažérům eh, navrhli možnost uvést během rezervace kontaktní osobu v případě, že by došlo k nehodě. Tady by mohly vzniknout určité otázky, pokud jde o použití těchto informací, osobních údajů. A z tohoto důvodu Evropské bíro pro dohled nad ochranou údajů eh, chceme stanovit určitá ustanovení o tom, že tyto údaje nebudou moci být využity komerčně. Eh, v případě krize nebo nehody eh, je to upraveno v bodech 59 a 60. Chci také vytvořit povinnost pro členské státy, aby ověřovali, že letecké společnosti zaregistrované na jejich území mají krizový plán a pozměňovací návrh 61 vyžaduje označení referenční osoby, která by znamenala kontaktní místo pro osoby blízké obětem. Poskytovaly by se tady různé informace i o zúčastněných orgánech, byly by pře- předkládány pasažérům a vlastně by se podávaly i informace o postupech ve 45 jsou posílena ustanovení pro rodiny, tak aby měly privilegované informace o výsledku vyšetřování předtím, než eh, budou tyto informace zveřejněny. Poslední věc k obětem. Doplnila jsem povinnost pro všechny společnosti, které letají do Evropy, aby se zavázaly, že budou respektovat ustanovení Montrealské dohody o občanské zodpovědnosti leteckých společností v případě poškození obětí a toto vše naleznete v pozměňovacím návrhu 62. Další věc, o které jsme podrobně minule nehovořili, je velice důležitá a týká se eh, protokoly o událostech, Tady existuje jeden určitý orgán, kde se schromaždí veškeré informace o všech nehodách, eh, které se udály v členských státech, ale na evropské úrovni se vlastně o této databázi neberou, nevedou žádné analýzy. To je škoda, protože díky tomu by bylo možné eh, zjistit eh, situace a možná, že by bylo možné zabránit některým opakujícím se nehodám, které mohou vést třeba i k nějaké závažnější nehodě. Mohli bychom si položit otázku, jestli bychom neměli více analyzovat tyto problémy i v případě uh, letu z RIA, bychom nemohli této katastrofě zabránit. A stejné by mohlo uh, platit i pro jiné náhody, například pokud jde o zařízení uh, na měření tlaku, tak tam by možná bylo možné tomu zabránit takže by bylo možné výrazným způsobem zlepšit bezpečnost letectví a této příležitosti bychom se měli chopit. Další bod. Ne. Účast Evropské agentury pro leteckou bezpečnost AESA e nahradila úkoly členských států v těchto úkolech a je to aktér, který velice přispívá k bezpečnosti v leteckém provozu. Samozřejmě přináší do toho svou eh, expertízu a tady by měl, měl tento orgán také předávat informace vyšetřovatelům. Členské státy samozřejmě mají už eh, dlouhou zkušenost ve spolupráci s orgány letecké bezpečnosti, ale u AESI to tak není, to je vlastně poměrně mladý, mladá agentura a vlastně tady ještě není eh, zavedena ta spolupráce minulosti tady bylo také určité zmatení v tom, jakou kompetenci, jakou úlohu plní který hráč, eh, který aktér. Tady je potřeba, aby byl vytyčen jasný eh, rámec pro to, jakým způsobem se tato agentura bude zapojovat eh, do vyšetřování nebo do všech procesů. A mělo by se také zajistit, že tato agentura bude moci para- vést paralelní vyšetřování. Je třeba definovat její roli ve vyšetřování eh, v příloze 13 a já si myslím, že tady se všichni shodneme na tom, a rada s námi také souhlasí, eh, že tato agentura by měla být zodpovědná jednak za certifikaci a ale nemůže být zároveň soudcem i souzeným. V návrhu zprávy jsem eh, vlastně nahradil určitý pojem, aby to byl pouze poradce. Myslím si, že tato agentura by měla být poradcem a měla by mít určitá práva podle uh, přílohy 13 a to je vše stanoveno v pozměňovacích návrzích 31 až 36. Potom koordinace mezi bezpečnostním vyšetřováním a soudním vyšetřováním, to je velice citlivá věc a já si myslím, že tady budeme mít asi nejvíce problémů se dohodnout s radou. Na Evropský dohledný úřad pro ochranu údajů byl konzultován komisí a já jsem se s nimi také sešla. A oni se donívají, že tady vlastně v tom návrhu není dostatečně popsána ochrana údajů. A já bych samozřejmě chtěla chránit citlivé informace. Je třeba nalézt rovnováhu mezi touto ochranou a také právem obětí, aby měli přístup k informacím chci, aby to bylo tedy v, souvisl, souladu e, se stanoviskem e, dohledového orgánu a všechno, co se týká fakt, tedy odstavce 15.2 BAC, tady ty věci by měly být předány spravedlnosti, ale všechny ostatní údaje by měly být důvěrné. To je v pozměňovacím návrhu 40. Ve 43. je větší ochrana pro události, které se týkají soukromého, eh, které se týkají vlastně soukromého života. Potom mám tam zvláštní článek, který se týká ochrany osobních údajů. Pozměňovací návrh 12, 56 a 63 až 65. Takže to jsem velice rychle nastínila hlavní rysy mého návrhu. Doufám, že ho podpoříte, že jej vylepšíte a děkuji vám za pozornost. Já vám mnohokrát děkuji. A nyní dáme slovo eh, tím zpravodajům a začne pan Zenkl za SAD. Já bych eh, se sami rád podělil o několik připomínek vyplývajících eh, z tohoto nařízení. My jej podpoříme. Myslíme si, že je to důležité nařízení a nezbytné. A pozměňovací návrhy, eh, které předložil pan zpravodaj, se ubírají správným směrem. A jedná se o výsledek eh, našich eh, debat a přijatých kompromisů. Takže pokud je o obecné parametry, tak tam souhlasíme. A teď ještě něco. Máme v Polsku své vlastní zkušenosti. V současné době vyšetřujeme největší incident v civilním letectví mm, v Polsku vůbec. Provádíme analýzu a debatujeme tedy o tom tématu. A myslím si, že můžeme vyvodit určité zajímavé e, závěry, takže bych vás upozornil na řadu praktických věcí. E, zcela souhlasím s tím, že toto nařízení by mělo eh, zaručit eh, nezávislost orgánu eh, vyšetřujícího nějakou nehodu. Nicméně, když k nehodě dojde, tak začne pracovat příslušný výbor, ale zároveň příslušný, mm, příslušná prokuratura začne také šetřit takže tam dochází k určité eh, kolizi pravomocí. A já bych vás proto rád eh, požádal, požádal eh, paní zpravodajku, aby zahrnula do svých připomínek důraz na nezávislost vyšetřujícího orgánu a to, že státní zastupitelství nesmí ovlivňovat vyšetřování probíhající. Protože to by mohlo vést k situaci, kdy by někteří vyšetřování mohli nezveřejňovat informace, zadržovat informace. A také bych rád eh, řekl, že po eh, eh, dokončení vyšetřování by příslušným orgánům měly být předány jenom nezbytné informace. To znamená, aby byly eh, chráněny všechny osobní údaje. Údaje, které nesouvisejí s vyšetřováním eh, nehody. Obecně naše frakce eh, pod legislativu, novou legislativu, která velice pomůže bezpečnosti letecké přepravy. Rád bych zmínil seznam pozměňovacích návrhů, který jsme dostali my a věřím i paní zpravodajka od Evropské asociace pilotů a Mezinárodní federace mm, asociací letových kontrol nebo kontrol letového řízení. Takže piloti a, a mm, řídící letového provozu by mohli dobrovolně a, a potom nežádat e, vysvětlení e, letového, tedy e, letového incidentu a mohli by také se z toho poučit a vylepšit instrukce pro údržbu nebo pro eh, provoz. Takže to by pomohlo eh, civilnímu letectví. Co si paní zpravodajka myslí o těchto systematických návrzích, eh, které, myslím, jdou směrem ochrany na jedné straně posádky a mm, na druhé straně řídící letového provozu a vyvinují je, nebo eh, končí tím presumpce eh, viny eh, v případě nehod a incidentů. Já se ptám, jestli jsou ty návrhy přijatelné, v jakých ohledech a v jakých ohledech ne, nebo co je třeba udělat do budoucna v této věci. Děkuji za zelené paní Lichtenberger. Děkuji. Základní problém, eh, který eh, se řeší v této zprávě samozřejmě, a paní zpravodajka eh, se do něj pouští velice dobře, spočívá v tom, jak neomezit ty normální zákonodárné postupy nebo zákonné postupy, to je samozřejmě důležité, ale samozřejmě také, jak do budoucna hledat eh, zdroje problémů, které nám jinak zůstávají skryté. Proto eh, samozřejmě nesmíme eh, opomíjet tu rovnováhu mezi justicí na jedné straně a tím, aby najednou od začátku nestál někdo v podezření. Protože, jak říká kolega Kačín, aby eh, nedošlo eh, nebo nemělo dojít k eh, zveřejnění přílišných detailů. Já bych se k tomu vyjádřila trochu podrobně. Pro mě jde především o to, že bychom měli ochránit ty potenciální informátory v této oblasti. Eh, lidi, kteří jsou velice dobře obeznámeni s eh, tou eh, záležitostí a chtějí oznámit něco, co je systematicky důležité a nesouvisí to s tím daným případem. Měli bychom je chránit, protože jinak ztrátíme ty důležité Eh, údaj informací. Proto já si myslím, že ochrana informátorů tady je velice eh, důležitá. Potom je tady otázka také ochrany dat. Máme tady velký eh, problém na vyrovnanosti. Já si pamatuji, že například po tsunami v jihovýchodní Ázii nastal problém pro řadu rodin, že na nátlak řady lidí ty eh, seznamy eh, lidí, kteří se dostali zpátky, nebyly eh, zveřejněny, protože tam mohli být také sexuální turisté. Takže se to dlouho zadržovalo a pro lidi potom panovala dlouhá a nejistota. To se stává tak už někdy při nehodách. Když se najednou zjistí, že tam byly nějaké okolnosti, které by mohly vést k veřejné debatě. Na jednu stranu je tedy eh, chránit eh, údaje postižených a eh, rodin jejich, na druhou stranu ale musíme posílit informační možnosti pro rodiny samotné. Návrh tady vlastně předpokládá s nějakou, počítá s nějakou kontaktní osobou, Například pokud jde o rezervační informace, protože když to bude ale v CRS, to je pro mě problém. Ty informace potom budou k dispozici okamžitě americkým tajným službám. To je zcela jasné, to víme, protože eh, se to ve Spojených státech zakládá, nebo je to založeno. Takže potom tady to eh, řešení bude velice těžké když se to na jedné eh, straně bude používat a bude to v CRS, eh, v, rezervačním eh, systém, v rezervačních systémech, tak se budou předávat celé ty datové bloky. A hm, to i přes ty kontaktní osoby. A můžou to být částečně citlivé informace a měly by být odpovídajícím způsobem chráněny. A proto já si myslím, že v této oblasti si musíme přesně eh, rozmyslet, co chceme. Podle mého názoru eh, tu neoddělitelnost dat v rezervačních počítačových systémech musíme ještě jednou eh, řádně proskoumat. Tolik tedy k prvním krokům Samozřejmě my ještě eh, rádi projednáme další pozměňovací návrhy eh, s paní zpravodajkou, protože v zásadě ona tu problematiku eh, dobře pojala a představila a myslím si, že ji lze zlepšit ještě o trošku. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Jménem ECR paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdřív poděkovala paní De Ona se eh, také pokusila nás schromažit minulý týden ve Štrasburku, ale většina z nás to bohužel vůbec nezvládla, eh, takže děkuji jí. Eh, nechci procházet všechny ty pozměňovací návrhy její, ale jak už bylo uvedeno, tak ona samozřejmě vybrala některé hlavní oblasti, které jsou připravené tedy k debatě a zlepšení. Musíme se eh, zamyslet nad tím, jak obecně máme eh, dobré vyšetřování v Evropě. Eh, vyšetřování nehod eh, samozřejmě bylo zatím úspěšné díky své nezávislosti eh, za ta poslední desetiletí a to neznamená, že by se to nemohlo eh, zlepšit. A já poslouchám také, naslouchám kolegovi v Polsku, který hovořil o tom, jak je důležité, aby byli, nezá, byli vyšetřovatelé nezávislí a aby do toho nezasahovaly soudní orgány. Já doufám tedy, že nedojde k žádnému posunu směrem od té jejich nezávislosti. Potom ještě někdy. Já myslím, že paní De správně poukazuje na otázku obětí. Myslím si, e, že e, pokud je to vůbec možné, tak do hodiny bychom měli mít správné informace. Jsou e, případy, kdy to bude velice obtížné. Tak v takovém případě by to mělo být co nejdříve protože díky technice v současné době eh, vždycky můžeme eh, eh, tohle zlišťovat. Já souhlasím s paní Lichtenberger v podstatě, pokud jde o ty kontaktní otázky pro rezervace. Pardon, nesouhlasím, protože nejsem úplně přesvědčená, ale mm, ne, ne, nevím, jak je to možné prakticky udělat. Zajímalo mě, co k tomu řeknou jednotlivé strany a EIB. Pokud jde o tu otázku jmen, na to jsem se také chtěla, nebo o tu otázku viny, eh, nebo prezumce viny, eh, že to eh, budou piloti nebo řízení letového provozu a tak dále, tak to je poměrně důležité. Paní zpravodajka také na to poukazuje. Budeme muset tohle rozšířit pravděpodobně na nařízení o tedy výskytu a já jsem ehm, jako co by, eh, samostatné nařízení. Já jsem pro povinná hlášení po celé Evropě poprvé ale chceme také dobrovolná hlášení, protože eh, to eh, eh, poukazuje na tu celou otázku informátorů. Lidé pracují pro nějaké organizace a když ti profesionálové vidí, že ty struktury nefungují řádně, tak nejde vlastně o tom, aby někdo práskal, ale o to, aby někdo informoval o tom, že věci nejsou tak, jak by měly být. A nebál se. A tak by to mělo být. Eh, a potom ještě eh, poslední věc, která se týká eh, komise. Já jsem nebyla úplně z začátku ráda s tím, jak tohle to bylo napsáno. Nevím, kdo to původně napsal. Jsou tam některé věci v tom, jak ta zpráva byla napsaná, která, které mi připadají, že uh, to eh, nepsal rozhodně někdo, nebo se na to nepodíval někdo, kdo někdy vyšetřoval leteckou eh, nehodu. Eh, prostě nevypadalo to správně, protože tohle to je v podstatě technické nařízení, ale to, jak je to formulované a strukturované, musí také být v souladu se třetími zeměmi, nebo musí být nastavené na třetí země. My pracujeme v rámci IKEA. A pracovní skupina rady také vyvíjí eh, paralelní eh, snahu eh, s diskuzí, kterou my tady máme na výboru. A já mám ten dokument rady a je zřejmé, že oni upravili ty články a celé to restrukturalizovali. Je to napsané velice dobře. Nevylučuje to něco, co tady navrhuje paní De Veyrak, to ještě samozřejmě lze posílit, ale teď to vypadá, že je to taková zpráva, jaká by to měla být. A já si myslím, že je opravdu škoda, že musíme toho měnit tolik v tom návrhu nařízení, který máme. A mm, prostě teď se bude eh, tady na tom pracovat pozměňovací návrh a tak dále. A samozřejmě chceme to spáchnout v prvním čtení. To by bylo eh, ideální do budoucna. Eh, prostě dojít k závěru v prvním čtení. Ale po stránce strukturální a obsahové v tom dokumentu je ten dokument tolik třeba přepracovat. Tak to je problém na to jsem chtěla poukázat. Já vím, že paní Věrak samozřejmě hovoří s lidmi eh, z eh, rady, ale celkově eh, myslím, že tady budeme schopni dobrat se dobrého závěru. Ale každopádně bych chtěl vyjádření komise k tomu, jak ona si myslí, ne, nebo co si myslí o, tom, o té paralelní práci a o tom, co k tomu zatím řekla rada. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď má slovo pan Groš. Ja, vielen Dank. Ich möchte der... Děkuji. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za její práci. Z těch připomínek, které tady zazněly, je jasné, že se tady pohybujeme na citlivé půdě a dále také to, že eh, ta evropská struktura je velice orientovaná podle jednotlivých členských zemí a že v tuto chvíli je vlastně obtížné nalézt takovou strukturu, která by splnila tři důležité požadavky. Jednak, že by působila na celoevropské úrovni, že by byla nezávislá a mohla být proaktivní. Protože pro mě je důležité nejenom zjistit, proč došlo k nějaké nehodě, ale je potřeba, aby také byly poskytnuty určité pokyny nebo rady k tomu, aby se některým událostem zabránilo v budoucnosti. A to, že ta informace potom bude předána Eh, a kdyby ta předaná informace nebyla zohledněna, tak to by vedlo k určitému řízení nebo postupům. A eh, rozhraní mezi eh, justicí a vyšetřováním a tak dále to je velice důležité, protože teď je to možná tak, že jsou tady veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a některé, některá místa, která mají důležité informace, je nepředají dál, protože by mohly být potom obviněni z ničeho. Takže tady ty věci by tam měly být naprosto zřetelně řečeny. Potom role EASA. Tady bychom neměli v letectví ani částečně dovolit to, co částečně je e, v železnicích, kde vlastně, e, když jsou tam ty nehody, tak se zjišťuje, jak vznikly, ale potom se s tím nepostupuje tak, jak by e, to bylo na místě, tady, aby tam byla opravdová nezávislost. Jinak si myslím, že je to velice vyvážené mezi ochranou osobních údajů a mezi tím lidským aspektem, který tady hraje důležitou roli. Já si myslím, že struktura a ten postup, který je zde eh, navržen, přinese pokrok. Tedy stručně řečeno, ty problémy, které tady řešíme, jsou řešeny tak, že tady určitě nalezneme širokou většinu v našem výboru k tomu, jak bychom si v budoucnu tuto práci představovali. Otázka je, jestli na to bude mít rada podobný náhled a potom zda jsme eh, tak stateční a uděláme to, co jsme viděli ve Washingtonu, kde vlastně to místo bylo velice, ten orgán byl velice nezávislý, dokonce politicky nezávislý, tak daleko to zacházelo, že dokonce tady ten rozpočet, který byl poskytován tomuto orgánu, nebyl vůbec spochybňován, protože nikdo vlastně vůbec si neodvážil spochybnit odbornost tady tohoto orgánu. Tím bychom vytvořili něco, co by prospělo velice občanům a bezpečnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Fleckenstein. Děkuji, pan Fleckenstein. Nur zwei kurze Bemerkungen. Jenom dvě stručné připomínky. Samozřejmě také velmi blahopřeji k této zprávě. A za prvé, pokud jde o pozměňovací návrh 48 a následující, tak vypuštěním článku 15 odstavec 3 a nově zavedený, zavedenou 21 se vlastně činí mnohé proto, aby se zabránilo určitým Eh, věcem, aby se lépe vyšetřovaly nehody nebo nějaké nedostatky, což povede k tomu, že se nám podaří zabránit nehodám v budoucnosti a proto bychom se toho měli opravdu držet. A druhá věc, to je pouze otázka k vyjasnění a týká se to EASY. Předeslal bych, že se těším eh, a myslím si, že je to velice důležité, tedy ta diskuze která byla včera podnětěna k agenturám. Protože když se podíváme na realitu, na současnou situaci, tak opravdu máme důvod, proč tady mít agenturu a abychom o ní diskutovali a také o vztahu členských států a této agentury. Já si myslím, že je velice důležité, aby EASA neovlivňovala vyšetřování neho. To je první věc. Druhá věc. Musí být také jednoznačné a být jasné tomuto výboru, že EASA se bude muset účastnit vyšetřování jakožto pozorovatel. A já si myslím, že to také dobře vyplývá z té zprávy. Myslím si, že toho bychom se neměli ani v dalším procesu vzdát. Ale vystává tady jedna otázka. EASA má eh, kompetence navrhujícího státu a proto by měla být akreditovaným zástupcem, eh, který se bude ušet, účastnit vyšetřování, alespoň podle Čikákské úmluvy. V článku 10 návrhu komise je ovšem uvedeno, že národní vyšetřovací orgány pro letecké nehody akreditovaného zástupce navrhovaného navrhujícího státu musí jmenovat sami. To znamená, že národní orgány by musely vždy jmenovat eh, člena EASY nebo zástupce EASY. A tady by mě zajímalo, co si o tom komise myslí, nebo můžete mi to potvrdit, může mi to potvrdit třeba paní zpravodajka, že je to tak správně, rozumím tomu dobře. Děkuji, pane předsedo. Už eh, zde bylo všechno eh, řečeno, paní Deverak opravdu výrazně eh, zlepšila ten návrh, který tady ležel na stole a to správným směrem. Ještě chci říct dvě věci. Za prvé, jenom stručně k ochraně dat paní Lichtenberga má pravdu, je třeba na to dávat pozor. Musíme dávat pozor na přenos dat o cestujících, až se o tom bude hovořit na Alibe, protože to opravdu souvisí už se s tímto. A potom eh, je tady otázka eh, celkového cíle eh, zprávy, kterou zrovna projednáváme. Za prvé hm, je to přesně vyšetřit hm, cíl, tedy příčinu nějaké nehody. Já chci vědět přesně, a tady nesouhlas s tím s Matějem Grošem, co bylo příčinou, protože jinak můžeme, nemůžeme vyšetřovat, tedy vyvozovat závěry a chránit eh, leteckou přepravu před dalšími eh, nehodami. A proto přesně potřebujeme to, o čem se zde hovořilo. Za prvé nezávislost vyšetřovatelů. A ve, Washingtonu jsme viděli, jak oni jsou nezávislí. Matthew Grosh už o tom hovořil. A dokonce jde i o politickou nezávislost. A je důležité, aby eh, každopádně mm, jsme se vyhnuli před, předběžnému nebo předčasnému zveřejňování informací. Eh, když eh, spadne letadlo a, a budeme vždycky vědět, že to je eh, chyba pilota nebo že tam vletli ptáci, tak prostě to mm, nemusí být vždycky pravda. Je třeba to důkladně vyšetřit a je také zachovávat důvěrnost všech těch aktérů. Kdybych byla pilotka a mm, mohla bych se také mm, sama Eh, obvinit eh, svoji přesnou eh, výpovědí, takže nám jde o to, abychom přesně zabránili vzniku neho do budoucna, takže je třeba ty, ta dvě vyšetřování oddělit. Děkuji a teď pan de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Vaya por delante. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce. Vaše zprávy jsou vždycky velice dobře zpracované a dobře podložené fakty. Je eh, tady důvod k dvěma obavám, o kterých hovoří i zpravodajka. Jedna se týká ochrany údajů. Jedná se o údaje z civilního eh, letectví tedy a normálními údaje, která jsou při vyšetřování. Samozřejmě, že vždycky tedy jde o to, jakým způsobem budou hlášena data. Eh, už z toho eh, vzniklo několik sporů. Možná, že bychom měli zajít dokonce ještě dál Vím, že paní zpravodajka už na tom hodně pracovala. Já jsem měl také zkušenosti jakožto právník s takovými to věcmi a vím, že je třeba přihlížet k mnoha různým eh, niancím. Co se týče obětí, jejich rodin, musíme vzít zase v potaz jejich obavy a musíme myslet také na to, že e, se někdy stávají e, incidenty velkého rozsahu a musíme být schopni lépe posléze reagovat. Když hovořím o obětech, mám v tomto případě samozřejmě na, místě, na, na mysli jejich rodiny, protože velice často samotné oběti eh, už zkrátka v tom okamžiku nežijí. Neboli hovoříme-li o obětech, myslíme zejména na eh, jejich rodinné příslušníky. Velmi často ovšem potom vznikají dlouhé spory které právě vyplývají z těch informací, které příbuzní dostanou v porovnání s tím, které vyžadovali. Často je také zapotřebí eh, test DNA, aby bylo možné vůbec identifikovat oběti. Někdy to trvá velice dlouho, než je zjištěna totožnost všech obětí, takže i k tomu je třeba přihlížet. Děkuji vám ještě jednou za vynikající práci a budeme vám maximálně pomáhat. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych chtěla také poblahopřát paní zpravodajce a poděkovat za její zprávu. O mnoha z těchto záležitostech se už hovořilo na předchozích zasedáních, ale přece jenom bych chtěla ještě učinit pár připomínek. Jeden se týká, jedna se týká té sítě, kterou navrhuje komise. Paní zpravodajka chce eh, dále definovat fungování a úkoly této sítě, do čehož by zahrnovala například také školení vyšetřovatelů. A já bych šla ještě dále a zahrnula bych také odpovědnost za certifikaci Eh, za kvalifikaci vyšetřovatelů, myslím si, že bychom opravdu měli vytvořit takový mechanismus, abychom se zároveň vyvažo, vyvarovali duplicitních eh, prací, tak abychom správně vynakládali prostředky. Myslím si tedy, že ta síť by měla mít výslovně za úkol pomáhat obětem a jejich příbuzným. Co se týče EASA, Samozřejmě, že musí být eh, součástí tohoto vyšetřovacího procesu. K tomu je třeba přihlížet. Co se týče komise, Tady si myslím, že je to trochu ponecháno stranou. My pořád hovoříme spíše o právech, o tom, co může dělat EASA a méně už hovoříme o tom, jaké má povinnosti, protože v posledu se jedná o agenturu, která poskytuje služby. Hovořilo se tady také o přístupu k údajům a zveřejňování údajů. E, komise toto upravuje ve stejném článku, kde se hovoří o využívání e, dat a jejich zveřejňování hovoří se o tom, jak si jedním dechem. A myslím si, že bychom měli ale oddělovat tyto dvě věci, že bychom publikování dat měli chápat ve velice omezeném smyslu, že bychom měli velice přísně omezovat publikování dat, ale zároveň musíme jiným způsobem upravovat přístup k údajům, které potřebují vyšetřovatelé. Pokud se jedná o vyšetřování v trestní věci, pak samozřejmě by vyšetřovatelé měli mít k ním veškerý přístup, aby to vyšetřování uspíšilo ohledně poskytování pomoci obětem a ohledně nouzových plánů. Takový plán pomoci by měl být v rukou e, dopravy. Zatímco e, ty nouzové plány, to zase by měly spíše dělat e, příslušné orgány. Já jsem byl přímým svědkem zoufalých příbuzných, kteří v roce 2006 ve, po velké havárii očekávali zprávy. A myslím si, že bychom měli být schopni jim okamžitě poskytovat informace se všemi těmi eh, nástroji, které teď máme prostřednictvím seznamu cestujících, protože eh, samozřejmě, když tyto informace rychle zveřejníme, pak značně ulevíme lidem v jejich trápení. Snad bychom někde měli trochu zmírnit znění této zprávy protože jinak by z toho lidé mohli získat dojem, že cestování letadlem je věc vysoce nebezpečná, což snad naštěstí není ten případ. Mnohé technické aspekty už tady byly um, komentovány. A já bych k tomu možná ještě dodala, že pokud jde o ochranu údajů, tak bychom měli být ještě více aktivní. Nezávislé vyšetřování musí být transparentní a to je důležité pro důvěryhodnost celého postupu a je důležité samozřejmě také provádění v jednotlivých členských státech. A pokud jde o tu kontaktní osobu, tak ta by měla být vždy jmenována a to bychom měli jmenovat vždy, když letíme, ale měla by tady být i také nějaká příručka eh, z pokyny, jak mají lidé jednat v případě nehody. Lidé totiž tady trpí jednak nehodou a jejími důsledky a potom také proto, protože ví, eh, že se to vlastně neřeší tak, aby se zmírňovalo utrpení rodinných příslušníků. Takže my bychom tady měli mít opravdu jasné komunikační pokyny pro to, jak hovořit s těmi osobami, které ztratili pří, své rodinné příslušníky v nehodě. Není možné, aby se z médií eh, dozvěděli o této katastrofě. Musí se dozvědět jinak, už dříve. A vím, že nehody jsou samozřejmě komplikované, ale musíme usilovat o tento cíl Musíme kráčet tímto směrem. Potřebujeme určitý etický kodex z pokyny i pro média, tak aby to nepropíhalo tak, jak se to většinou v médiích propírá. Utrpení rodinných příslušníků se totiž tímto zbytečně prohlubuje. Takže toto téma bychom měli v nařízení alespoň zmínit. Spravedlnost nebo vyšetřovací orgány musí mít eh, transparentní přístup k relevantním údajům, a to z toho důvodu, že v nedávné minulosti došlo k případům, kdy to tak nebylo. A v takovém případě potom hrozí, že se úsilí musí zdvojnásobit a potom rodiny jsou nuceny napadat nějaká rozhodnutí nebo výsledky vyšetřování, a to někdy ještě léta poté, co k nehodě došlo. Musí vynakládat mnoho peněz a velké úsilí, aby nakonec dosáhli spravedlnosti před soudem. A takže trpí vlastně ještě nad to, že jste přišli o své rodinné příslušníky. Pan Libracky. Děkuji, pane předseda. To je velice dobrá zpráva a já chci poblahopřát paní. jsem dobré. Chci poblahopřát za tuto zprávu, ale chtěl bych vás poprosit, abyste zvážili takovouto situaci. My tady hovoříme o havárii a incidentu eh, v letecké dopravě post factum. A často bývá tak, že takovýto incident, taková ta havárie je výsledkem eh, near collision eh, událostí, tedy které už se blíží k takovému incidentu. V Americe se velice vyšetřují všechny takovéto případy, kdy se letadla příliš k sobě přiblížila, kdy vznikly technické problémy při přistávání, kdy byly nějaké chyby, ať už systémové nebo jiné. A myslím si, že je velice opodstatněné, a to bych vás prosil zvážit, aby EASA začala vést statistiku takovýchto near collision situací, aby vzala v úvahu jak dopravce, tak i letiště, kde se to děje, protože pak snad by bylo jednodušejší eh, se dopracovat k tomu černému seznamu. A možná, že tam bychom pak respektive k němu přidali ještě šedý seznam míst, zón a dopravců, kteří se nechovají správně, že nedodržují třeba technické standardy a díky tomu se dostávají do těchto situací near collision. Thank you. Before I bring in the commission... Děkuji. Ještě předtím, než dám slovo komisi, tak několik slov eh, svým jménem, jestli mohu. Za prvé eh, reagoval jsem na návrh paní eh, Bilbeo na etický kodex médií tak eh, přeji vám hodně štěstí v této, při této křížové výpravě. Ale eh, problém eh, je v době nepřetržitých zpráv, že oni všichni chtějí být první. A my máme ten problém, že my, když jim nedáváme informace, tak oni si ji vymyslí že pořád musí mít eh, nové zprávy. A to samé je v novinách. Eh, oni potřebují prodávat noviny a ne eh, se dostávat ke konkrétním faktům o konkrétní nehodě. A velký problém je tady dosáhnout té rovnováhy. Kolik informací vydáte nebo zveřejníte, tak, aby oni si to nevymýšleli, ale tak, aby abyste eh, nepoškodili oběti. A vždycky tady jsou oběti nejen mezi cestujícími, ale i mezi zaměstnanci. Tak, aby oni eh, si ty informace potom nečetli eh, z zpráv. Mně se líbí ten váš nápad. Já si myslím, že je třeba tedy prosadit nějaký takový etický kodex, ale myslím si, že zázraky trvají dlouho. Za prvé, paní Devě, mm, to je velice dobrá zpráva, to ještě musím říci. Letecká doprava je bezpečná. Můžeme velice snadno hovořit o jednotlivých dohodách a předtím, než víme, kde, kam se dostaneme, tak si všichni budou myslet, že pořád letadla padají, ale oni nepadají. Letecká doprava samo o, o sobě je velice bezpečným způsobem přepravy a my samozřejmě chceme, aby to tak zůstalo. Nicméně jsou tady otázky, které eh, z toho vyplývají a které je třeba prodávat médiím. Je tady ten konkrétní eh, ten princip, eh, který vždycky zaujímají média. A sice máte-li pochyby, tak obviňte pilota nebo strojvedoucího v případě železniční nehody. To je taková ta kultura viny. A, a já si myslím, že tady spíš má být eh, prezumce eh, v neviny, eh, kterou je třeba zachovat za každou cenu. A já o tom hovořím proto, že je to důležité vzhledem k tomu, co říká paní Foster nebo někdo o zprávách o výskytu. Pokud piloti budou nebo nebudou mít eh, nějakou, nějaký právní základ, tak dobrovolně nezačnou eh, dobrovolně hlásit eh, problémy. V některých členských státech mohou policisté chodit po místech nehody a hledat důkazy pro trestní stíhání. A já si myslím, že musíme říct Eh, jedině tam policie, policie smí, až eh, už to eh, vyšetřování leteckých nehod uvolní. Kdokoliv, nebo jediný, kdo tam má být, kromě leteckých inspektorů, jsou zachránci lidských životů. Ti, kteří chtějí trestní stíhání, nebo jsou tam kvůli trestnímu stíhání, musí počkat, až dokončí vyšetřování letecké nehody mě velice eh, tohleto opravdu eh, eh, zlobí, protože policie se tam do toho pustí a brání vlastně vyšetřování tomu té letecké nehody. Já samozřejmě chápu, že musíme se soucitně chovat k obětem a jejich příbuzným a musíme si promyslet, eh, jak to všechno udělat. Eh, informovat všechny do jedné hodiny je opravdu eh, vznešený cíl, ale otázkou je, jestli je realistický. Co kdyby to bylo za dvě hodiny? Ehm, protože když budeme říkat, že to bude za hodinu, tak vůbec možná nemáme šance, aby to fungovalo, takže je třeba, aby to bylo vyrovnané. A potom poslední věc, kterou už zde někdo říkal, musí existovat zcela jasně nedvojznačná závislost vyšetřovatel nezávislost vyšetřovatele na regulátorovi. Regulátoři se nesmí podílet na vyšetřování a vyšetřovatele nesmí být zapojeni do regulace. Jsou to zcela dvě odlišné eh, role. Ten systém, který máme eh, v, u nás eh, v příloze 13, o kterém hovořila paní De funguje velmi dobře. Takže proč eh, bychom eh, měli eh, začít řešit nějakou změnu? Já měl problém, aby EASA fungovala v, podle přílohy 13, ale měl bych zásadní problém, kdyby EASA se začala zapojovat do samotného vyšetřování. A myslím si, že řada, že řada poslanců, a předám slovo panu Šenbornovi z komise, mají, má skutečnou obavu eh, ohledně eh, role EASY eh, v tomto a potřebují od vás 100% ujištění, že EASA nebude zapojena do řešení nehod. Máte slovo. Já mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě zareaguji na to, co jste říkal hned na konci vašeho eh, vystoupení, ale nejdříve bych poděkoval paní zpravodajce. Myslím si, že eh, předložila eh, velice solidní zprávu k složité a jak všichni, kdo hovořili, velice důležité otázce. Myslím si, že tato zpráva je důležitým milníkem pro další legislativní proces, který se nyní bude zaměřovat na zprávu dopravního výboru. Dovolte, abych připomněl určité e, cíle, které musíme mít na paměti, aby se vlastně o nich už hovořil. Návrh komise má e, za cíl e, lépe využít odborné znalosti, eh, ty zdroje, které jsou eh, v Evropě k dispozici pro eh, vyšetřování po letecké nehodě nebo incidentu. Naším návrhem jsme také chtěli, aby posílení té kapacity k, posílení kapacity k poskytování informací, které by vedly k prevenci nehod, tudy se uvíraly ehm, myšlenky komise. Samozřejmě, jak také eh, říká řada dalších eh, lidí, eh, my chceme zajistit ochranu rodin obětí a také, jak jsme uznali během debaty, chceme vyjasnit vyšetřovací proces samotný. A to je velice trnitá otázka vzhledem k právnímu systému ve členských státech některých. Takže dovolte, abych se eh, zaměřil na eh, konkrétní věci eh, důležité pro komisi. A nechci tajit, že ty obavy, které máme, jsou také dány vzhledem k tomu, jak se k některým těm věcem staví rada. Za prvé údaje o výskytu nehod a incidentů. Je pravda, že máme určité nástroje k dispozici, ale ty informace, eh, které eh, sbírá, eh, jsou Evropský orgán pro letecké nehody a incidenty, nejsou standardizované. My potřebujeme standardizované údaje a potřebujeme také možnost doptat se, nebo přistoupit k té databázi a dopsat se na podrobnosti. Potom je tady oddělená otázka, a sice, eh, kterou je třeba řešit v rámci tohoto návrhu, a sice, když ji tedy bude považovat za oddělenou otázku, tak eh, oddělíme eh, zlepšení v této oblasti. Takže my jsme rádi, že prospravodajka ji chce řešit a že chce z EASI, EASI eh, e udělat orgán, eh, který eh, zodpovídá za řádnou analýzu informací z toho centrálního informačního střediska a z těch všech hlášení. Potom tady máme v Evropskou síť vyšetřovacích orgánů a možnost tuto síť posílit. Ano, pane předsedo, my jsme když jsme navrhovali ten návrh, eh, analyzovali ty institucionální otázky ohledně toho, jestli je eh, třeba eh, vytvářet novou instituci pro toto. Někteří kolegové zde hovořili o tom americkém systému, kde mají speciální nezávislý orgán, ale komise tohle to nenavrhuje. My se tady pohybujeme pragmatičtěji a navazujeme na to, co už je a hledáme možnosti, jak spojit ty eh, jednotlivé zdroje dohromady, protože víme z kontextu, který eh, známe, eh, nebo z kontaktů, které máme s odborníky na letecké nehody, že některé členské státy jsou na tom lépe než jiné a spojení zdrojů by nám pomohlo při rychlejším určování příčin nehod a efektivnějším. Tady je očividně možnost se zlepšit a komise by měla eh, zohlednit toto. Vždycky, když někdo navrhne nějakou novou instituci, tak z toho vyvolává, z toho vyplývá celá řada otázek. Já si myslím, že musíme navazovat na to, co máme a měli bychom se snažit posílit tu eh, stávající síť tím, eh, že zavedeme dodatečné nějaké prvky jako vytvoření pracovního programu které bychom mohli podpořit eh, z evropského rozpočtu, tak aby tady byl určitý eh, dialog s vámi, s Evropskou komisí, se všemi, eh, kteří mají zájem posílit práci leteckých vyšetřovatelů. A potom pokud jde o tu úlohu EASY, vy jste, pane předsedo, poukázal na potenciální konflikt, který tady existuje. říkal jste, že bychom neměli Eh, směšovat eh, eh, pravomoci k, regulace a, k regulaci a vyšetřovatelskou úlohu, že regulátoři by měli být přísně odděleni od těch, kteří vyšetřují. Ano, já souhlasím a věřím, že se o tom bude i nadále jednat, o, o tedy té správné roli EASY. Měli bychom jasně dát najevo, že eh, úlohou EASY eh, e není a nesmí být a nebude vyšetřovat letecké nehody a EASA také nesmí zájevat, že nějaká paralelní vyšetřování příčin nějaké mm, nehody eh, k tomu, co už probíhá. To by mohlo vést problémům, k zmatkům. Já myslím si, že nezávislost eh, vyšetřovatelů musí být eh, chráněna velice silně. Ovšem, a rád bych eh, byl, aby to bylo velice viditelné, pravidelně se stává v průběhu nějakého vyšetřování nehody, že se objeví pochyby ohledně nastavení toho regulačního eh, prostředí. A pokud eh, se tedy ukáže, že může být nějaký problém, eh, například s tím, jaké jsou požadavky na letovou provozu schopnost, tak je zřejmé, že vyšetřovatelé k tomu musí mít přístup. Neovlivňuje to nějak Eh, to vyšetřování samotné, ale pokud například eh, se eh, při vyšetřování ukáže, že je třeba vyjasnit určité postupy, které má uplatňovat pilot, protože došlo k nějakému zmatku, tak ti, kteří stanovují ty postupy, musí být informováni bezodkladně, tak, aby, mohlo, aby se dala posílit prevence nehod. Takže prevence nehod je pro komisi velice důležitá. My si samozřejmě uvědomujeme, že ehm, je třeba chránit nezávislost vyšetřování. Někteří poslanci z výboru eh, zde hovořili o otázce ochrany osobních dat, to je také velice důležité. Někteří poukázali na eh, eh, riziko toho práskačství v případě, že se nena staví ty podmínky správně. Ano, je třeba tomuhle věnovat pozornost. Potom tady byly e, také otázky e, k těm trnitým právním otázkám a pokud dovolíte, pane předsedo, já je předám paní Kumatioky, e, která lépe se vyzná v tom vztahu mezi procesem vyšetřování nehody a, a Eh, paralelními eh, právními eh, postupy, kterými se má určit odpovědnost. Takže možná, Olgo, vy byste nám tady mohla tohle vysvětlit. Se v tom docela jistě lépe vyznáte. Úplně závěrem já bych řekl, že samozřejmě musíme spolupracovat. V určité fázi, když se tady bude dále o tom jednat, tak se musíme zamýšlet mm, nad stanoviskem rady Komise samozřejmě eh, ráda podpoří eh, tu eh, debatu, která potom bude muset proběhnout mezi Evropským parlamentem a radou, která zatím v některých těch otázkách má poněkud odlišné názory od paní de Vejrak. Ogo. Thank you. Děkuji. Padly tady různé otázky týkající se rovnováhy, tedy interakce mezi soudními a vyšetřovacími orgány. Článek 15 návrhu dává jasně najevo, že vyšetřovací orgány mají pod kontrolou určité informace a že určité informace by se měly používat pouze za zcela specifických podmínek a ke specifickým účelům. Dále rovněž vysvětluje, kde a za jakých, kdy a za jakých okolností soudce by měl být schopen rozhodnout, zda eh, s přihlédnutím k zájmům eh, bezpečnosti civilního letectví, vyšetřování i převažujícího veřejného zájmu, určité informace by se přece jenom měly zveřejnit. Ale zase to vyžaduje rozhodnutí eh, soudu. Tudíž eh, pořád má hlavní hru v rukou nezávislý vyšetřovatel. A tento návrh vlastně podržuje to, co říká eh, příloha 13 Čikákské úmluvy, neboli nezávislost vyšetřovacího orgánu incidentu. A to máme v článku 5 a máme tady tři různé odstavce, které to vlastně znovu opakují. Ohledně otázky, která nám byla položena eh, panem Flatnem, týká se to účasti státu a st- úlohy EASA, eh, pak bych chtěla státu projekcí a EASY, pak bych chtěla upozornit výbor na to, že skutečně IKEA si uvědomuje, že státy mohou být při vyšetřování různé zájmy. A z tohoto důvodu stanoví, že státy mají možnost jmenovat nezávislého zástupce který stát, to se také říká v příloze 13. Se tedy říká článek 13, pardon, článek 10. Ten říká, že držitel um, certifikátu pro projektování zařízení nebo toho mm, letadla, ten může zařít, rozhodnout, kde a který členský stát bude jmenovat akreditovaného zástupce. Uvedu vám příklad. FOK to je podle našeho názoru eh, nizozemská společnost. Dejme tomu, že ta je účastníkem Incity a má hlavní místo podnikání v Nizozemsku. V tom případě to bude Nizozemsko, které bude jmenovat akreditovaného zástupce. A jaká je úloha EASY? Ta je popsána v článku 9 tohoto návrhu. A EASA, jak už se říká v článku 20 nařízení 216 z roku 2008, které se týká kompetencí agentury, pak tedy podle toho EASA má plnit svoji úlohu jakožto poradce jménem e, státu projekce. A to je zajištěno v obou odstavcích článku 9, který výslovně rozlišuje mezi aktivitou a úlohou, kterou má sehrávat EASA při vyšetřování, které buď se provádějí v rámci Evropské unie, anebo mimo Evropskou unii. Děkuji. Děkuji za to prohlášení. E, toto je velice zajímavá rozprava a teď paní zpravodajka má slovo, aby ji uzavřela. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem našim kolegům, kteří se velice konstruktivně zúčastnili této diskuze. A nevím, jestli je tady ještě pořád pan, pan Zemke, který je stínovým zpravodajem k této zprávě už několik měsíců, ale bohužel té, co došlo k událostem v Polsku, tak to pro něj asi eh, nabývá mimořádného hm, hm, rozměru. A Teď eh, pokud jde o přístup k citlivým údajům, tedy poskytování eh, kontaktu o obětech nebo k obětem, tak citlivé informace to jsou informace, které bezpečnostní orgány schromažďují během vyšetřování a pokud osoby eh, zapletené do nehody odmítají vypovídat, kvůli tomu, že se bojí, že budou obviněni, tak to vytváří nebezpečí pro letectví, protože příčiny nehody nebudou stanoveny a proto je potřeba umožnit spravedlnosti, aby vykonala svou práci před soudem nebo v rodinách obětí a proto tyto orgány musí mít přístup k relevantním informacím. My chceme chránit více citlivé údaje, tedy více, než to bylo v návrhu komise. A z tohoto důvodu jsme navrhli, aby vše, co se týká e, stanovení e, té události, analýzy e, důkazů bylo v kompetenci nebo bylo předáno spravedlnosti a jinak ostatní údaje budou důvěrné. Potom navržení toho určitého kontaktu. Tady byly bylo velké znepokojení, pokud jde o ochranu údajů, ale orgán pro eh, dohled nad ochranou údajů eh, schválil tyto pozměňovací návrhy. Eh, myslím, že paní Alvarez hovořila o tom, že je potřeba ještě rozpracovat ten text, pokud jde o ty kontaktní osoby, ale to není povinnost. Jediná povinnost se týká leteckých společností, které mají povinnost nabídnout tuto možnost, ale ta osoba, která provádí rezervaci, nemá povinnost uvést kontaktní osobu ta povinnost je jenom ze strany leteckých společností, které musí nabídnout tu možnost. E, potom e, tady byl zmíněn také seznam pasažérů a e, jedna řečnice tady řekla, že je to obtížné a že je potřeba tady ten seznam předat co nejrychleji, ale pokud to tam budeme mít, to co nejdříve, tak by to mohlo být zneužito. Nemyslím záměrně, ale víme, jak to probíhalo v minulosti. Uh, a já jsem tady byla na zaventanském letišti a e, tam sice nebyla situace krize, ale podívali jsme na to, co je možné a co není možné. A z toho, co jsme zjistili, vyplynulo, že je možné poskytnout seznam pasažérů v hodině poté, co se stane nehoda. Takže to je velice důležité. Eh, rodiny obětí eh, to často zdůrazňovaly, že bychom opravdu měli být schopni co nejrychleji předat ten seznam. Já si pamatuji, že Matěj Gros říkal, že Tady bychom ovšem neměli samozřejmě ohrozit spolehlivost těch údajů, ale já si myslím, s těmi moderními nástroji, které dnes máme, můžeme opravdu dodat ten seznam během nebo do hodiny po té nehodě. Potom AESA, pan Fleckenstein, ten už odešel a komise už na to odpověděla, ale potom pan Liberecký tady hovořil o problému nehod nebo různých událostí, které byly sice uvedeny, nebo jsou k ním schromážděny údaje, ale nic se s nimi neděje. Nějak se to nespracovává. Tady se sice Eh, schromažďují údaje o všem, co se stalo, ale není tady žádná analýza na evropské úrovni. A tady bychom opravdu měli využít příležitost tohoto textu k tomu, abychom výrazně vylepšili tuto věc a abychom se postarali o to, aby probíhaly analýzy všech těchto okolností, nehod nebo případů, tak abychom zabránili příštím nehodám, budoucím nehodám. Pokud jde o vaše ostatní pozměňovací návrhy, tak na ně netrpělivě čekám a samozřejmě pokud si budete přát, tak eh, vám budu odpovídat na vaše dotazy. Zcela správně jste zmínila eh, havárii Tupoleva, eh, kdy zahynul polský prezident a 96 dalších lidí. My eh, jsme drželi minutu ticha a hovořili jsme o tom na zasedání koordinátorů hned po té, co se dělá. Je úplně správné, že nám to připomínáte. Také ještě bych chtěla říct našim členům. Máme studii o hlášení eh, různých incidentů a v jejich vyšetřování. A e, za předchozího volebního období si tuto studii vyžádal e, náš výbor a momentálně se provádí. A zatím se už distribuuje předběžná verze této studie. Mohou ji tedy dostat naši členové, vzhledem k tomu, že právě nyní tuto věc diskutujeme. Nevím tedy přesně, jak se to dá zařídit, abychom ji opravdu mohli rozdat, ale rád bych vás krátka upozornil na tato konkrétní věc. Pan Kačin, vy se chcete ještě k tomu vyjádřit, ale budu vám vděčen, když to bude hodně stručen. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom připomenout, paní zpravodajce, že já jsem se ptal na pozměňovací návrhy, které předložila asociace pilotů a dispečerů leteckého provozu. Tyto pozměňovací návrhy jsou už k dispozici a proto bych chtěl vědět, jaký má na to názor, pokud už si nějaký byla schopna utvořit paní Dveira eh, pokud to je schopná udělat, prosím, ale normálně bychom vždycky čekali, až vyprší termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a pak je budeme posuzovat jako celek, ale nevím, jestli se chcete k tomuto vyjádřit právě teď, prosím, ano? Myslím si, že paní zpravodajka si asi bude přát se vyjadřit k těmto pozměňovacím návrhům, až bude mít i všechny ostatní, až se tedy k tomu bude konat konkrétní rozprava. Já se snažím dostat se o kousek dál, ale prosím. Eh, eh, para Tak eh, já bych tomu ještě dodala. Obecně k roli pilotů v posilování bezpečnosti. Protože samozřejmě eh, eh, piloti jsou také eh, zúčastněnými při nehodách a incidentech. A já bych se zeptala paní Devejrak, jestli má nějaké nové informace o nezbytné ochraně pilotů, co by trvalého zdroje informací o v nehodách. Samozřejmě eh, vzhledem k tomu, že jsou součástí vždycky nějakého dění. Eh, to je, se týká té rovnováhy, o které jsem hovořila. Je potřeba, aby piloti a členové eh, týmu mohli poskytnout bez rizika trestu všechny informace, tak aby to vyšetřování pokročilo, abychom mohli zajistit, že se událost nebude opakovat ehm, protože jinak eh, nebudeme mít informace o nehodě, nebudeme se z ní moci poučit. Takže musíme jim dát naprostou svobodu, aby mohli beze strachu hovořit, aby se nebáli, že tady se zapletou do nějakého soudního procesu nebo tak. Děkuji. Eh, thank you for that. Děkuji. Já si myslím, že je důležité, abychom eh, projednali všechny pozměňovací návrhy, ať už jsou od pilotů nebo od kohokoliv jiného. Samozřejmě vždycky musíme mít uh, na paměti, že pozměňovací návrhy jsou tady vždycky od poslanců a ne od pilotů, takže tady je třeba udělat určitý eh, rozdíl. Nicméně eh, projednávání pozměňovacích návrhů proběhne 31. května, hlasovat se bude 1. června na výboru a připomínám vám, že potom eh, budeme na plenárce v červenci, nicméně lhůta pro podání pozměňovacích návrhů pro poslance Evropského parlamentu je 4. května. Eh, lhůta je tedy eh, pro pozměňovací návrhy eh, v 4. května 31. projednání, prvního hlasování v červenci plenárka. Děkuji vám všem i paní Devejrak za tuto rozpravu. A nyní přistupme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím je provádění prvního železničního balíčku. miss you, Jessica. Can you read it, Can I make my usual plea that all meetings... Já bych poprosil uh, na, jako na všech uh, jednáních, aby uh, jste se bavili mimo a ne tady. Jediné jednání, uh, které tady uh, má probíhat, je setkání výboru pro dopravu a cestovní ruch, takže eh, vás poprosím, abyste eh, všichni si komplimenty vyměňovali až venku, byl bych moc rád. So, The mass exodus from the room, I take it, has nothing to do with me personally. Tak já myslím, že eh, tady eh, ta masa lidí nesouvisí s mojí osobou, že ta se zajímá o jiné věci. Nicméně asi si eh, vzpomenete, že koordinátoři souhlasili s tím, že bychom měli udělat usnesení k revizi prvního železničního balíčku. Máte jej ve složkách. Toto usnesení souvisí s implementačním datem z eh, prvního železničního balíčku a po předložení druhé zprávy o monitorování eh, vývoj železničního trhu, který jsme dostali eh, od komise podle směrnice z roku 2012 ES. Takže v kontextu otevírání železničního trhu ehm, byla otevřena mezinárodní doprava pro cestující od 1. ledna 2010 a po otevření národních a mezinárodních e, trhů pro nákladní dopravu, ke kterému údajně došlo e, v letech 2006 až 2007. Komise oznámila při slyšení, že proběhne revize prvního um, balíčku a chce ji na září 2010, ale my bychom připomněli, že komise získala stížnosti k neprovádění železničního balíčku, což vedlo k tedy stížnostem na 21 členských států. Vážení kolegové, komise dostatečně neodpověděla na žádost o vysvětlení nedostatečné implementace a vedlo to k rozhodnutí e, dopravního výboru vypracovat to usnesení, které máte před sebou. Já jsem se pokusil v tomto usnesení reflektovat ty názory, které zde vzešly z rozpravy a také názory koordinátorů. Usnesení kritizuje eh, to, že členské státy nedostatečně eh, konají eh, při provádění železničního balíčku, ale také to kritizuje komisi při, kontro při kontrole těchto, protože nic neudělala za pět let k nápravě a usnesení se tedy zaměřuje na tři hlavní věci. Za prvé nezávislost Eh, eh, manažera infrastruktury, eh, který řeší kapacitu národních sítí a potom prakticky a právní aspekty, zejména pokud ten správce infrastruktury je součást holdingu s hlavním provozovatelem dopravy na železnici a potom to vede k nedostatečné konkurenci. A dále eh, systém účtování za koleje, který je nedostatečný a, a nedostatečně průhledný. A tady používám eh, diplomatická slova, když hovořím o nedostatečné transparentnosti. Bez eh, příslušné záruky o tom, že se to bude projednávat eh, systematicky a konzistentně a eh, nebude eh, to zabraňovat nástupu nezávislých operátorů na trh. Zatím to ve skutečnosti je prostě protekcionismus. Takže tohleto usnesení souvisí s přijetím prvního železničního balíčku v roce 2010 a poukazuje na prioritní problémy, to usnesení, které máte před sebou, eh, vzešlo tedy eh, z touhy koordinátorů a výboru pro dopravu eh, usnesení přednést. Já vám jej předkládám a teď si rád vyslechnu vaše názory. Začneme s panem Grošem za EPP. Jan, also ich, äh, bericht... Děkuji, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji. Zhruba ve zprávě zmínil vše, co jsme probrali na výboru, ale i na plenární schůzi ve Štrasburku. Důsledky eh, neprovádění nebo tam, kde je provádění chybné nebo nedostatečné, jsou tady také jasně uvedeny. A mám dvě připomínky. Ze zkušenosti víme, že když řekneme, že si přejeme, aby komise něco udělala a nedáme tam datum, tak se nic nestane. Proto bychom ve třetím odstavci legal proceeding a tak dále, uh, result delay, to sice je dobré, ale pro někoho je to pět let, pro někoho šest měsíců, takže proto bychom tam měli být eh, jednoznačnější. Potom v pětce, tam se eh, tam je dotaz na určité informace a my bychom tam měli stanovit lhůtu. A to potom platí také pro desítku, kde e, se také dotazujeme nebo chceme určité informace. Takže v těchto odstavcích 3, 5 a 10 bychom chtěli mít e, nějaké nějaká data, která budou rozumná a přiměřená, ale chceme, aby to bylo konkrétní a jednoznačné. Potom poslední věc u šestnáctky. Měli bychom tam nějakým způsobem nastínit, že by nebylo špatné, kdybychom trh mohli úplně otevřít, nebo to zatím necháme stranou. To je teď tady eh, kladu do prostoru tuto otázku. Thanks, Matěj. Děkuji, uh, Matthew. Teď kolega Atiany za SAD. A nome del gruppo SND in sostituzione del Děkuji, pane předsedo. Já tady hovořím ve jménu naší, nebo tady frakce SND, protože tady není uh, příslušný zástupce. Ta frakce je pro tuto věc, ale chtěli bychom přeci jen zdůraznit jeden aspekt, který je podle našeho názoru velice důležitý, tedy to, že členské státy by měly být vyzvány, aby investovaly do sítě, protože pouze investice do infrastruktury železnic mohou eh, zvýšit a zaručit konkurenceschopnost železnic, protože jinak bude hrozit, že tento systém vůbec nebude fungovat a nebude konkurenceschopný. Děkuji. Mr. Stark, Děkuji, pan Stark, Zalde. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o eh, to, abychom eh, zavedli tuto rezoluci, protože, abychom, protože je třeba poukázat na některé důležité věci. Myslím si, že je zcela eh, zřejmé, že ta plná implementace v balíčku je eh, zdaleka nedosažená. Myslím si, že eh, eh, je třeba zapojit všechny příslušné strany, pokud máme mít opravdu skutečně dobrý evropský trh pro železnici. Což je naším konečným cílem. Za posledních 20 let bylo dosaženo minimálního pokroku. A jak tedy sám eh, říkáte. A navíc je tady eh, celá řada těch rozsekaných trhů, eh, které jsou privilegovaně chráněné. A měla by tady existovat mnohem vyšší reciprocita. Protože my bychom opravdu rádi, aby existoval evropský eh, trh pro eh, železnice a eh, musíme se ptát členských států konkrétně, jak to, že se jim nedaří implementovat tuto směrnici to jsou věci, které bychom měli ještě tedy eh, jednou zdůraznit v tom usnesení, ale každopádně je důležité, abychom i jako dopravní eh, výbor eh, opravdu poukázali na to. Ano, my chceme posílit i podíl na železnici. A protože se neudělalo to, co se muselo udělat, také z eh, socialistické frakce potřebujeme eh, eh, investice do kolejové sítě, ty jsou opravdu velice důležité. Ale tam, kde je třeba investovat a když se investuje, tak se musíme postarat o to, aby se vz, zničila monopolní kultura, protože jinak to bude neefektivní. Takže myslím si, že jsme to mohli vyjádřit ještě ostřeji. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kram za zelené. Jistě beschluss, já. Takže eh, ta, eh, ta, to usnesení vlastně není vůbec nutné. Kdybychom měli komisi, která by plnila své úkoly, tak bychom vůbec tady nemuseli nic dělat. A už dlouhá léta už bychom se mohli dívat na výsledky. Je přece nemožné, aby parlament nebo ty tři instituce, Rada, Komise a parlament, v roce 2001 něco odsouhlasili, i když se často eh, eh, setkávají eh, mm, rozhodnutí členskými státy s naříkáním členských států, tak oni všechny to od roku 2003 měli prosazovat, to se nestalo. A potom komise čeká pět let, než něco udělá, kroutí hlavou. A proč se nic nestalo? Ty zprávy znáte, proč jste nešli eh, k soudu a nenařídili členským státům, že to musí eh, udělat. Teď dělat eh, kampaň, parlament to podporuje. A proč se neděje? A pořád se nic neděje. Teď zase mi napíšeme mm, zprávu o tom, abyste opravdu něco dělali. Já si myslím, že tato zpráva, i když je pěkně naformulovaná, je vlastně eh, záminkou pro komisi, protože eh, tedy eh, kryje komisi, protože nepoukazuje na to, že komise neplní své zákonné úlohy. Za druhé, je třeba v oblasti železniční dopravy dbát o to, aby tam řádně probíhala hospodářská soutěž a aby byla umožněna. Ale když vidím, s, jak pečlivě tady nebo pokriticky sledujete ten sektor, a jak se přehlížejí eh, eh, ty nespravedlivé rámcové podmínky a nedělá se s tím nic, tak, eh, tak kroutím hlavou. Máme, nepři, máme nespravedlivou konkurenci v Evropské v Unii. Nikdo nekontroluje konkurenci na Eh, železnici. Na Slovensku jsou dvakrát větší eh, poplatky, eh, dvakrát větší mítné na kolejích než v Německu a na silnici žádné mítné. No a tak tady dosahujete opravdu modálního posunu, ale úplně opacným, opačným směrem. Tady říkáte, že se pořád musí posilovat železnice, ale permanentně je spíš železnice trestána. A to tež platí pro leteckou přepravu podívejte se, 14 miliard euro eh, nechá eh, eh, evropský daňový poplatník uniknout, aby se neplatili daně z leteckého benzínu. A pokud je o emisní certifikáty, tak železnice musí od roku 2011 dělat, aukce a dostane 75% zdarma. To jsou všechno rámcové podmínky, které jdou eh, špatným eh, směrem. Takže já poprosím, abyste se alespoň trošku snažili, eh, tak jako u konkurence železnic. Tam, jak je to nezbytné, ale nesmí se to tedy zanedbávat. Mně to tady opravdu trošku chybí, i v té zprávě tak trošku, že v zásadě musíme říci, že tady máme úplně zkreslenou nespravedlivou soutěž, Eh, které eh, Evropské unii eh, rozhodně nepomůže, která rozhodně Evropské unii nepomůže splnit její klimatické cíle. 30 klimatických emisí, proti klimatických emisí je z tohoto sektoru, ale tady se jich nes, ne, Eh, zbavíme. Byly miliardové investice do eh, zateplení domů od roku 1990 a tady najednou vyhazujeme miliardy eh, oknem. Všechny ty klimatické změny bychom, nebo ty klimatické cíle bychom si mohli ušetřit, kdybychom tady náhodou nebo neměli tento systém. Nesmíme tady odměňovat ty, kteří škodí klimatu a naopak. Pan Zíla. Eh, děkuji, pane předsedo, a chci také poděkovat za vypracování této zprávy usnesení, eh, teda tohoto návrhu usnesení. Jak už jsem říkal na zasedání koordinátorů, nemůžeme se dívat na ten balíček jako na něco, co musí sedět všem. Máme totiž v Evropě různé situace a když byl balíček v roce 2001 schválen, tak eh, spousta dnešních členských států ještě v EU vůbec nebyly. Musíme tudíž přihlížet i k určitým historickým, geografickým a tržním eh, rozdílům, když některé obvinujeme z toho, že neimplementovali tento eh, první balíček, jako jsou pobaltské státy, Finsko. Tam to tak dobře neznám, ale pobaltské státy, každopádně ty mají podíl nákladní dopravy na železnici zhruba 50 50%, někdy trochu méně a ono to mimochodem klesá. Není to 10%, jako je, eh, se říká v recitálu C ale my přicházíme podíl na železnici právě kvůli realizaci tohoto balíčku, dá se říci. Má to mnoho důvodů, proč se tak děje a zároveň ale Eh, to nevypadá dobře na trhu, protože kdyby se to mělo dotovat eh, ze státu, i státní podniky by nebyly schopny to všechno zvládat, co se týče i osobní dopravy. Takže máme úplně jiné čísla a také vozový park a většina podniků, které tady pracují, ty vlastně začínají eh, s nákladem někde mimo ehm, Evropskou unii v Rusku a v jiných zemích bývalých republik podmínkách Sovětského svazu a pak to vezou až někam na pobaltské pobřeží. Takže je musí eh, třeba vzít eh, v úvahu všechny e, náklady, které má provozovatel nákladní dopravy od bodu A do bodu Z. A jsou samozřejmě i jiní provozovatelé kargo e, e, a ti už patří do terminálu. Například v Lotyšsku máme dva státní podniky, které provozují kargo a potom dva, to jsou už podniky, které jsou přístavní, které jsou, patří do přístavu a už to nejsou státní. A když potom budete chtít stejné ceny eh, všude na železnici, tak to zase povede k nekalé konkurenci. A když mluvíme tady o zájmech Evropské unie, tak musíme říci, že pobaltské státy nemají opravdový trh, eh, co se týče železnice. Není tady skutečná konkurence tady máme co dělat s těmi, kdo jsou mimo Evropskou unii. Takže když tady v bodu 16 například požadujeme na komisi, aby provedla revizi tohoto balíčku, pak si myslím, že by bylo opravdu velice rozumné, kdybychom tam dodali také historické, geografické a tržní rozdíly v některých členských státech do téhož bodu 16 protože když bude jenom tlačit, aby všech těch zbývajících 21 států plně implementovalo první železniční balíček, pak bychom jedině přicházeli dále o náš podíl eh, v převozech nákladů po železnici. Děkuji a eh, doufám, že eh, mě porozumíte, že vám ve vaše porozumění, pan Pasteresáda. Rád kontextu toto, tohoto usnesení o, prvním, o implementaci prvního balíčku, chtěl bych vás upozornit na několik věcí. První věc se týká balíčku jako takového. Musíme si uvědomit, že je to soubor směrnic neboli právních aktů a jejich implementace umožňuje určitou pružnost aby se jak dosáhnout cílů. A proto hodnocení Evropské komise je třeba říci, vychází z měkkého práva, které umožňuje různou interpretaci. Rád bych také upozornil, že v konkrétních státech eh, železnice pracují v různých podmínkách. První balíček byl eh, schválen v roce 2001 a můžeme předpokládat, že byl připravený s ohledem na situaci, která existovala na železničních trzích 15 členských států EU. Situace situace na železnici v nových členských státech byla a je jiná, velice jiná, a to konkrétně v kontextu takzvané finanční architektury to znamená patřičného financování infrastruktury a více letých eh, kontraktů mezi státem a mezi operátory, mezi také historických dluhů a financování veřejných služeb. I když už jakožto Evropský parlament se chceme zúčastnit diskuse v této věci, pak bychom se nejprve měli zaměřit na to, aby se zajistily stejné podmínky pro fungování železnicí a aby se také prováděly předpisy pro správu správné financování železniční dopravy, protože to má zásadní význam pro rozvoj tohoto druhu dopravy. A už tady několik osob vlastně se zmiňovalo o tom, že tady vzniká otázka. Zdůraznil to i pan, i pan předseda. Zda Evropská komise skutečně ty svoje výčitky pokládá za oprávněné, tak proč tak dlouho trvala, než oficiálně začala jednat na tom, aby se dosáhlo pořádné implementace prvního balíčku? Děkuji. Děkuji, pane Liberacký. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že deset dní jsme v Evropě nelítali. A náš, naše instituce, Evropský parlament, nebyl ani schopný patřičně eh, provést eh, svoje plenární zasedání ve Štrasburku, byť je to jeden z hlavních orgánů. Proč? Protože letecká doprava nemá alternativu. A zdá se, že naše hledisko by se mělo výrazně změnit, protože my, jakožto Evropská unie, musíme mít minimálně dva systémy interunijního Eh, způsobu, jak přepravovat osoby i věci. Neboli měla by to eh, letecká ostrava, eh, doprava a druhá na řadě je železniční doprava. Ten balíček byl schválen v roce 2001 a tehdy bylo možné bezprostředně 16 hodin cestovat z Varšavy do Bruselu. Bylo to dlouhé, ale šlo to. Teď už 4 lety to nejde, protože tenhle vlak už nejezdí. A to všechno je v rámci liberalizace. Dále eh, jsme teď v takové situaci, že ku příkladu existují některé státy, kde náklady na udržování a na eh, investice do infrastruktury dělají řádově 4 tisíce eur ročně na kilometr železniční trasy. A jsou takové, kde to dělá 130 a jsou jako Nizozemsko nebo Lucembursko, kde je to 400 tisíc euro. To znamená, že eh, Ehm, musíme vyjádřit velké uznání, že, oprav, že ta zpráva bude, byla vůbec vypracována a jak náš zpravodaj zúrazňuje, opravdu se jedná o otázky, které jsou velice důležité. Já také podporuji pana Groše v bodech 3, 7 a 10, 3, 5 a 10, pardon, to se týká termínu realizace. Myslím si, že jsme v takové situaci, kdy vlády eh, poslouchají, eh, co jim říkají takzvaní státní nebo národní eh, dopravci, přepravci železniční a komise zase poslouchá, co chtějí vlády v souladu s bodem 2. Ty státy, které plně realizovaly první balíček, jsou především Kypr a Malta, protože tam žádná železnice jednoduše není. Zatímco všechny ostatní už jsou tady vlastně uvedené dál, ještě chybí Finsko, Irlands, Irsko, chybí tady Bulharsko, nevím, jestli je to náhoda, že vypadlo, nebo jestli je to tam opravdu až tak dobré s tím. Pane předsedo, já bych chtěl také velice požádat, abyste také zvážili takovouhle věc. Týká se to bodu 14 tam, kde hovoříme, že eh, se nespoplatňuje infrastruktura a tak dále, Snad bychom měli eh, uvést takové změní, že eh, na, podle vzoru evropského leteckého prostoru bychom chtěli budovat také evropský železniční prostor. A v rámci Evropského železničního prostoru bychom potom požadovali na komisi, aby jednala ve směru sjednocení způsobu spoplatnění za přístup k železniční infrastruktuře. Jestliže dnes v Švédsku za jeden kilometr vlak se platí 30 eurocentů, v Polsku je to 6,5 euro, v Německách je to 2,40 euro tak eh, jak můžeme mluvit vůbec o evropském železničním prostoru a společném evropském trhu? Nic takového neexistuje a tudíž já navrhuji, abychom sem pokud možno dodali ještě toto. Tak či onak eh, vyjadřuji velké uznání vám, pane předsedo. Velice děkuji za toto usnesení a budeme doufat, že z toho vzejde něco užitečného. Děkuji. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. uh... Děkuji, pane předsedo. A také děkuji uh, předsedovi výboru uh, Brianu Simpsonovi uh, uh, za tu iniciativu. Uh, uh kterou vytváří tlak na um, pokrok na železničních trzích a na prosazení železničního balíčku. Já si myslím, že je prostě třeba uh, zmínit, že všechny členské státy, uh, které Eh, připustili liberalizaci, zaznamenali nárůsty eh, nákladní přepravy i osobní přepravy. To eh, lze statisticky snadno prokázat a já bych prostě poprosil o tom, aby nám z komise informovala, jak se na těch jednotlivých trzích ve členských státech tedy odráží od toho, jak to bylo prosazeno tam, kde funguje eh, ten balíček a kde to ještě vázne. A potom tady máme těch 21 eh, vytýkacích řízení, eh, které se týkají nezávislosti provozovatelů infrastruktury. V Evropě máme ale také příklad jasných poměrů, například ve Velké Británii, tam to souvisí s předchozí privatizací, v Německu je tady holding, který e, patří ze 100% Spolkové republice, tak tam to není úplně jasné, ale chceme to e, jako rozumně napravit, to je docela jasné. A na druhé straně jsou tady země, které mají e, také poměrně splitité konstrukce na oddělení sítě a kolejí tedy. Je ovšem třeba Eh, poukázat na to, že musí existovat nezávislé eh, železniční eh, úřady v, některých členský, v jednotlivých členských státech, tak jako je to i v Německu. A je třeba, aby měli přímé kompetence vůči operátorům, kteří potřebovají, potřebují a přístup k síti tak, aby se opravdu tam se svými vlaky dostali. A ukazuje se, Eh, že i v místní, i v dálkové přepravě eh, v Německu, eh, pokud jde o podíl firm, tak máme asi 25% a u zahraničních firm je to 20%. U zahraničních firm. Takže si myslím, že to vytýkací řízení by se mělo také vnímat z této perspektivy. A poprosil bych komisi, aby eh, také vydala čísla k tomu, eh, jak se za posledních pět eh, let ten trh podepsal na vývoji situace v jednotlivých členských státech. Děkuji, paní Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, bueno, pues agradecerle desde luego esta, esta propuesta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento návrh tady jsou um, alespoň vytyčeny problémy, o kterých diskutujeme, když diskutujeme o zprávách jako paní Marinesku. A já bych chtěla hovořit o sedmičce, tedy chybějící právní záruky. A rada bych položila otázku komisi. Je to otázka, která se týká příběhu nebo jednoho případu z počátku roku, kde provozovatel chtěl provozovat určitou trasu ehm, v Paříži a všechno připravil, ošetřil a na této trase tedy měl být zahájen provoz, ale nakonec to celé bylo zamítnuto kvůli certifikaci nebo nějakému přeskumu, nebylo to úplně jasné. Je to ale dobrý příklad pro ilustraci, jak to chodí. Železniční organizace tady opravdu má eh, několik skandálních příkladů, kde provoz byl zamítnut eh, takovým nejasným způsobem a komise by tady měla něco udělat pro to, aby se neopakovaly takové situace, které jsou nejasné, kde není dostatek záruk a Měly by být dány záruky pro to, aby se to vše v příslušných lhůtách vyřešilo a ne, aby týden předtím, než bude trasa uvedena do provozu, náhle vše bylo zamítnuto. Mělo by být také jasné, kdo je za to zodpovědný. Mrs. Bilbao. Paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme za usnesení a mám několik připomínek. a otázku na komisi. Zajímalo by mě, jestli by bylo možné jednoznačně zjistit, proč některé členské státy železniční balíček netransponovaly. Možná, že někteří mají jiné informace, ale já mám dojem, že tady neustále dostáváme informace z druhé ruky. Měli bychom mít přece jasno v tom, proč se ty věci tak dějí, jaké jsou konkrétní důvody pro to, že členské státy, přestože už to trvá tolik let, tuto věc zatím ještě nezrealizovali. Tady byl uveden nějaký příklad z Lotyšska, ale to přece nějak nesedí. V bodě dvě jsou uvedeny země, které to netransponovaly. Německo, Dánsko, Řecko, Francie, Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko a tak dále. Je tady celá řada jiných zemích a rozhodně to není zdaleka jenom Lotyšsko. Potřebujeme tedy jednoznačnou diagnózu. A kdyby někdo jiný, tak by se toho měl ujmout náš výbor. A další věc. V Evropě, pokud jde o dopravu, tak chybí jednoznačnost a důslednost. Eh, rok 2001, to už je přece mnoho let. Už mnoho let o tom diskutujeme a snažíme se tedy uvést do chodu nějaký projekt tak, abychom podpořili nákladní dopravu v Evropě. A já si kladu otázku, jestli to, co tady děláme, má vůbec nějaký smysl, jestli někdo vůbec kontroluje, co tady všechno probíhá Eh, tedy s výjimkou toho, že víme, že to tady nebylo transponováno. Jak je to se s tou směrnicí eh, v prioritách, které jsme si tady stanovili? Máme nějaké jasné vodítko k tomu, proč to nebylo realizováno? A jaké problémy mají eh, jednotlivé členské státy? Jaké problémy máme my, Evropané? Nikdo tady za to nepřebírá zodpovědnost a to mě tady skutečně překvapuje. Já jsem v parlamentu nová a toto je Eh, takový rys, který se táhne celou evropskou politikou a to mě velice překvapuje. My jakožto politici máme zodpovědnost, musíme jednat a náš postoj tady je velice rozporuplný, protože my skutečně nepřispíváme k tomu, aby se železniční doprava dále rozvíjela, ale jakmile se koná nějaká debata nebo máme nějaké usnesení, tak pořád hovoříme o ochraně životního prostředí, o emisích CO2 ale pokud eh, k tomu nebudeme přistupovat seriózně, tak to nemá žádný smysl. Samozřejmě, že potřebujeme také finanční prostředky, je potřeba více investic. Ale potřebujeme také nějaký obecný plán. Eh, nestačí jenom vágně někde napsat, že potřebujeme více investic. Eh, Výbuch sopky a krize minulý týden byla velice užitečná do určité míry. Minulý týden byla diskuze v radě, v komisi, byl tam komisař za dopravu a jedna věc z toho vyplynula. Potřebujeme v Evropě větší koordinaci. Ze všech těch diskuzí jasně vyplynulo, jak je důležité posílit interoperabilitu. A to, jak to v tuto chvíli řešíme, nikam nevede. Já doufám, že toto usnesení bude sloužit alespoň k tomu, abychom pojmenovali problémy, které už léta máme nepojmenované. Děkuji, pan Krenče. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. Především s ohledem na to, co tady už bylo řečeno, je tady potřeba rozhodnout mezi jednak infrastrukturou a potom eh, mezi samotnou dopravou, tím pohybem. A já si myslím, že tato usnesení jde spíš tím druhým směrem, aby se to vše rozběhlo a fungovalo. A když bychom se více zaměřili na infrastrukturu, tak by to mělo souviset také s přepracováním sítí ten TEN-T. Máme tady e, přepravu pasažérů, vysokorychlostní e, trasy, e, městskou dopravu a tak dále. Tady opravdu je potřeba to racionalizovat. Ale já si myslím, že to je téma, které potom budeme řešit také, pokud, až se budeme zabývat přepracování sítí ten Já si myslím, že bychom tady také měli více šířit PPP. Tady není možné vše financovat pouze veřejnými prostředky. A pak je tady také potřeba zajistit, když už budeme mít infrastrukturu, tak aby tam byly vlaky, které opravdu budou pravidelně zajišťovat dopravní spojení. A musí být liberalizován trh musíme kráčet k eh, volnému trhu, který bude pro všechny zajišťovat stejné podmínky, kde budou platit stejné pravidla. Protože pokud toto nezajistíme, tak eh, tento problém nevyřešíme. A když se podíváme na usnesení z roku 2007 z 12. července, tak tam jedna věc chybí. Parlament tady uvedl určité věci komis, v tom smyslu, že komise členské státy nevybízela k tomu, aby nebo nedávala dostatečné, pardon, neprováděla dostatečné kontroly. Takže my tady opravdu musíme mít eh, dostatečné kontroly, tak abychom prosadili volný trh. A opravdu by pro všechny měly platit stejné podmínky. Děkuji. Michael, you indicated you wanted... Děkuji. Michael, já myslím, že byste chtěl reagovat na pana Zellera. Ano, napadlo mě několik otázek. Za prvé, proč je tak těžké to prosadit? Mm, bývalý šéf železnic Medorn řekl, že ten, kdo kontroluje síť, je šéfem podniku. A samozřejmě každý šéf podniku si nechce kecat do své, nechat mluvit do svého podnikání, takže Eh, většina eh, železničních eh, podniků to má pod kontrolou a k tomu se musíme zasadit. A za druhé jde samozřejmě o, penězí, o, o, o peníze. O tom se nehovořilo. Ne, My jsme udělali takovou eh, analýzi eh, eh, o tom, kam jdou peníze v železnicích. A v, respektive takhle 20% jde do železnic a 60% jde do silnic. A my jsme alespoň 40% pro železnici. Pan Barot tehdy byl pro, rada je ovšem proti. Ovšem tady musíte iniciativně se snažit vy o tom, aby ty peníze šly správným směrem a ne tím špatným. Třetí věc, o které hovořil pan Kuhn. Máme tady statistickou eh, statistický důkaz, můžete se podívat na údaje z roku 2007. Ty země, které otevřely eh, trh před stanovením eh, data, zaznamenaly nárůst, například ve Spojeném království to bylo o 60%, v Polsku o 40%, v Nizozemsku o 40%, v Polsku 30% a v Německu o 25%. Ti, kteří se izolovali až do konce, jako je Francie, minus 28%. Čili eh, tady eh, je eh, ta páka a tu musíme používat. Poslední věc, protože pan předseda už tlačí na čas. Pořád se říká, že nelze oddělit provoz od sítě, ale to říkají ti, kteří provozují někde v osobní přepravu a nákladní přepravu, aniž by jim patřila síť. Ale my vidíme, že v Evropě někde to funguje Eh, protože kdy, ale když to nebude eh, všude fungovat, tak nebudeme mít eh, v univerzální trh. Tady komise selhává a proto ještě jednou děkuji panu zpravodaj za jeho iniciativu a proto jsem se vlastně hlásil. Děkuji. Tak to byl ten nejdelší dík, který jsem kdy dostal, ale děkuji vám za eh, komisi pan Castellotti. Thank you, chairman. Mr. Castelletti. Thank you. Eh, jmenuji se Castelletti, pane předsedo. Tak, pane Castelletti, eh, budete proti mě zahájit nějaké vytýkací řízení a budu očekávat za deset let nějakou nápravu. Tak, pane Castelletti, dobrá, děkuji vám a přeji vám všem dobré dopoledne. Obecně si myslím, že to usnesení jde správným směrem, ale eh, někdy eh, ji příliš jednodušuje. a vysvětlím vám proč. Komise eh, zaslala své stanovisko 8. října 2009 21 členským státům a v svém stanovisku komise poukazuje, proč jsou takové nedostatky v naplňování železničního balíčku. My tady v bodu 2 eh, hovoříte o tom, že to je minimum členských států, ale pozor, ne všechny členské státy vykazují eh, stejný eh, stupen závažného neporušování, tedy porušování. Takže pokud chcete jmenovat, tak musíte zohledňovat že eh, ne všechny členské státy jsou ve stejné situaci. Pokud jde o nedostatky, tak eh, ty se týkaly třech hlavních oblastí. Za prvé nedostatku eh, nezávislosti správce infrastruktury vzhledem k provozovatelům, potom nedostatečné naplnění směrnice o účtování za přístup k kolejím, a to proto, že to není přímo podle služeb, nedostatečné motivace eh, nebo nedostatečné pobídky, aby se eh, k tomu přešlo. Členské státy eh, nevyrovnávají rozpočet manažerů infrastruktury a také nejsou dostatečné systémy k hodnocení výkonnosti. A poslední věc, není zde ochota zřídit nezávislý regulační orgán, který by dohlížel na hospodářskou soutěž v železničním sektoru. Tady eh, z toho je eh, zřejmé, že v některých členských státech je tendence chránit eh, historické železniční podniky před konkurencí. Cílem balíčku bylo zavést plnou hospodářskou soutěž na železničním trhu. Vy obvinujete komisi z nejednání nebo nečinnosti nebo pozdního konání vzhledem k těm nedostatkům. Já si myslím, že to je přílišné zjednodušení situace. To, co píšete v bodech 3 eh, a 5. Komise jedná podle postupů stanovených ve smlouvách. Komise eh, se rozhodla, eh, že nejdříve bude eh, notifikovat prostřednictvím národních eh, postupů. Eh, komise zahájila vytýkací řízení proti všem členským státům v roce 2003 už takže a tehdy zatím neexistovala žádná, neexistovala oznámení k zahájení tohoto procesu. Eh, v květnu 2004 eh, to bylo pro 10 eh, nových členských států a v lednu 2007 pro Bulharsko a Rumunsko. Ta směrnice také klade komisi za úkol eh, vypracovat realizační zprávu. Ta byla eh, vydána v roce 2006 na základě eh, zkušební studie železničního trhu a to byl klíčový krok, protože v té zprávě jsou obsažena kritéria, která komise uplatnila v detailní analýze naplňování. Eh, zákona eh, ve členských státech. Takže bez těchto kritérií by bývalo bylo velice eh, obtížné postupovat proti členským státům. To byl základ kontroly naplňování toho zákona ke, která, ke které potom došlo v roce 2007 prostřednictvím dvou kol dotazníků v 25 členských státech. Ten balíček obsahuje velký objem usnesení a jak víte, tak členské státy mohou zasílat ty dokumenty v národním jazyce, takže my jsme znovu to museli všechno nechat přeložit a to chvilku trvalo. A kromě toho služby komise se snažily eh, zajistit dodržování. Ve spolupráci se členskými státy to obnášelo eh, hodně kontaktů a jednání cílem je eh, eh, provokovat eh, nebo vyvolávat změny a nejenom obvinovat členské státy a hádat se s nimi. Takže poté, co jsme obdrželi ty dotazníky, tak komise rozeslala 24 dopisů, 24 formálních oznámení v červnu 2008. Dostali jsme odpovědi, ty jsme potvrdili a komise eh, v říjnu 2009 eh, tedy vydala své stanovisko k tomu. Takže my si myslíme, že komise eh, jednala podle prostředků, které má k dispozici. Souhlasíme s tím, že plné eh, naplnění eh, železničního balíčku je eh, předběžnou podmínkou k skutečné konkurence na železničním trhu, protože tím se vytváří nezbytné podmínky, bez nichž nedojde k otevření trhu a bude se tento otevření odkládat v případech, kdy členské státy budou stále odmítat naplňovat legislativu EU, komise nebude mít na vybranou a bude muset eh, členské státy pohnat před eh, soudní dvůr. Ještě než vrátím slovo, tak eh, bych zareagoval na konkrétní otázky. Za prvé, pan Kuhn se ptal, jestli jsem to dobře pochopil, na poskytování informací ohledně toho, co se stalo v posledních letech. Takže všechny ty informace si můžete najít eh, v eh, zprávě eh, o monitorování železničního trhu, která byla vydána nedávno. V vašem usnesení na ní vlastně odkazujete. Potom se tady paní Ayala Sender ptala na problém, na který narážejí železniční provozovatele Eh, když eh, chtějí eh, se dostat na trh v sousedním státě. Pokud víme, tak existovala, byla tady jedna žádost, ale na kapacitu, ale nebyla doložena certifikátem, takže tady nebylo odmítnuto, nebyl odmítnut přístup na trh, ale byl, byla tam formální chyba. A, a potom tady je také otázka toho, proč členské státy neuplatňují eh, ten eh, cestovní balíček. My jsme vydali k tomu takové memorandu, eh, kde je přehled nedostatku v jednotlivých členských státech, takže můžete ho dostat, abyste si udělal lepší obrázek o situaci. Závěrem bych ještě eh, řekl, že si myslíme, že je třeba eh, vytvořit rovné podmínky a v tomto eh, smyslu to, jak někteří říkáte, že je třeba poskytnout dostatečnou adekvátní infrastrukturu, je návrh, který můžeme podpořit. A stejně tak jako návrh na vytvoření rovných podmínek v souvislosti s externalitami dopravy. To znamená, aby se internalizovaly externí náklady nejenom u železniční dopravy, ale i u jiných eh, způsobů dopravy. Děkuji vám za pozornost. Thank you. In deference to Mr. Děkuji. Na rozdíl od eh, pana eh, příštího zpravodaje, já to schrnu velice stručně. Já jsem naslouchal eh, členům a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Pokud to chcete posílit, tak já to ochotně udělám. V podstatě je to vaše usnesení, jenom náhodou nese moje jméno, ale mě to bude úplně vyhovovat, protože některé poznámky byly velice správné, zejména o infra- infrastruktuře a investic do ní. Já jsem byl vždycky toho názoru, pane Kastalety, že když úředník eh, začne pracovat v komisi, pak nejprve musí jít do nějakého eh, malého, malé místnosti a tomu dají za ucho čip, kde se říká liberalizace trhu a jednotný trh je bohem komise. Někdo evidentně eh, dal ten čip pryč, co se týče železnic já to říkám naprosto upřímně. Já bych si velice přál, kdybychom byli viděli stejné nadšení, jaké bylo při liberalizaci energetiky, civilního letectví, liberalizace všech ostatních odvětví poštovních služeb. Já bych byl velice rád, kdybychom byli viděli stejné nadšení ze strany komise, i ve věci železnicí. A opravdu e, je těžko pochopitelné, proč je to, že se nám podařilo se dopracovat k liberalizaci a jednotnému trhu v tolika odvětvích, ale proč se nám to nepovedlo v železnici? A myslím si, že je to proto, že chyběla harmonizovaná snaha ze strany eh, komise a rady se dopracovat k jednotnému trhu. Z toho vás viníme. Můžete tvrdit, že říkáme, co můžeme a děláme tohle a tamhle to a nemůžete se jenom tak chytat jednotlivých zemí a tak dále. A já vždycky vás zase nachytám na několika dalších devíti eh, eh, v důvodech a zapadnete do takové pastě. Já jsem byl Budapešti a měl jsem otevřenou diskusi. Tam začala diskuse v Budapešti, říkají, ale začalo to s tím, že potřebujeme výjimku z prvního železničního balíčku. Od toho začínala ta diskuse. A e, oni si neuvědomili, že já jsem přítomen v místnosti, takže se pak strašně vyděsili a já jsem na to zareagoval tak, říkal jsem tak, vida, zase nám říkají maďarské železnice, to nejde, to nejde, to nejde. A tohle je prostě ten problém, který e, je železnic. A já jsem opravdu železničář a tak jako takový k vám hovořím. A to mě opravdu velice zneklidňuje a je tady velká frustrace v parlamentu vůbec, že se tady nic neděje. Je tady také určité podezření a já budu upřímný. My máme, podezře, máme podezření, že důvod, proč nic neděláte, je, že jste se báli rady. To je naše podezření. Vy můžete vrtět hlavou, ale většina ostatně přikivuje. Takže já to eh, tím ukončím, dál už o tom nebudu hovořit, ale jenom abych trošičku zareagoval, co bylo řečeno. V roce 2001 se eh, připojili 15 článů. A když se potom eh, nové členské státy připojily, měli to přímo ve smlouvě o připojení, že se k tomu také eh, připojují. A ve střední a východní Evropě vidím, eh, že Eh, ty problémy a eh, ty výmluvy spojené eh, s železničním balíčkem se používají i také jako výmluva, proč se neinvestuje do infrastruktury na železnice. Problémy maďarských železnic, problémy pobaltských států, problémy rumunských států existovaly dávno předtím, než je vůbec napadlo, že by se chtěli stát členy Evropské unie. Tady chybí investice a chybí snaha ze strany jejich vlád. A zajímavé je, že některé se státy, eh, eh, eh, tedy stát, který nebyl zmíněn a který to naopak implementoval je Finsko, které přímo je napojen na Rusko a přičemž tady se jedná otázku interoperabilitu a tady není nic, co by mělo zarazit implementaci prvního železničního balíčku, ale jak už jsem řekl, já se moc těším na vaše pozměňovací návrhy a budeme s tím postupovat dál, ale zdá se, že jedna věc je absolutně jasná, totiž, že tento výbor je odhodlán zajistit, že první železniční balíček nakonec realizují všechny členské státy a to, pokud možno, pane Kastelety, ještě za našeho života. Děkuji. Can I just say Dovolte, abych eh, vám jenom něco ještě řekl k formalitám. Termín eh, je 5. Eh, května pro podávání pozměňovacích návrhů a hlasování 1. června v našem výboru a na červnové plenárce se o tom pak bude také hlasovat. Takže termín je 5. května, ne, neřekl jsem kterého roku, ale myslím opravdu 5. května 2010. Pan Sterks, já se velice omlouvám za to, že máme spoždění. Vy máte eh, teď zprávu. Dat ik geprobeerd heb en aan, nog aan het proberen ben om hier op vraag trouwens. Děkuji, pane předsedo. Funguje všechno? Dobře. A španělské předsednictví mě požádalo, abychom se pokusili tuto věc provést během prvního čtení, ale musím říci, že na některých jednáních s předsednictvím jsme se ještě nedostali příliš daleko. Nevím, která strana by měla přinést kompromis, ale v tuto chvíli jsou některé návrhy, které ovšem ty problémy vůbec neřeší. Jsme si jasní, pokud jde o eh, elektronické předávání, ale potom se nedá říci, že by to eh, vlastně platilo pro celní poplatky a tak dále. No zkrátka, jestli to bude platit pro celý systém. Potom rada bych chtěla ještě pět let umožnit papírový písemný styk a já si myslím, že to je nepřijatelné. Pan de Grandis udělal také návrh, tedy že lodě, které se svým nákladem zůstají, zůstanou uprost, eh, uvnitř EU, tak tam k tomu není nic potřeba, ale členský stát může požádat o výjimku, pokud jde o bezpečnost a tak dále. Takže tady je potřeba, nebo je tam také potřeba ozřejmit, proč eh, tam má být ta výjimka. A rada potom chce ještě nějaké další věci, se kterými nemůžeme souhlasit. Toho data se chceme držet, ale ještě jsme se nedohodli, pokud jde například o jazyky A jinak si myslím, že jsme vyjasnili ještě několik drobností. A chtěl bych velice srdečně poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. Ovšem, zatím jsem ještě je příliš dobře neinformoval, protože jsem neměl příliš textu, ale příští týden budu mít setkání s předsednictvím a já doufám, že se nám podaří vyjasnit přesněji datum a samozřejmě bych se chtěl také rád dohodnout během prvního čtení. Ovšem zatím skutečně nemáme kvalitní návrhy. Viděl jsem program plenárního zasedání v květnu, ale přijde mi to všechno příliš optimistické. Chtěl bych navrhnout, abychom to téma probrali na plenárním zasedání v červnu, jinak si to nedovedu představit. Ono to musí být ještě přeloženo, musí to být probráno s jednotlivými frakcemi. Ovšem v každém případě, jak říkám, chtěl bych dospět k dohodě během prvního čtení. Ehm, ale myslím si, že bychom neměli příliš ustupovat. For that, uh, Mr. Sturks, before I bring in the... A než poprosím stínové zpravodaje, myslím si, že na tomto základě si myslím, že budeme požadovat, aby výbor pokračoval ve vyjednávání s radou, aby to bylo oficiálně jasně řečeno. Pan Kuhn. Ähm, Děkuji panu Starksovi za jeho zprávu. Musím říct, že on je skutečným odborníkem, pokud jde o námořní dopravu. A musím také velmi pochválit komunikaci, to je kvalitní a náš společný cíl vytvoření společného prostoru pro námořní dopravu bez hranic je cílem, který se velice rozvíjí. Krátkodobé trasy se snažíme udělat atraktivnějšími. Ovšem členské státy musí dodržovat určitá pravidla a také formuláře Mezinárodní námořní organizace. Musí je akceptovat a vlastně v tom ani není problém. My samozřejmě nechceme, eh, aby tady byly nějaké zdvojené byrokratické cesty, jednou pro Evropu a jednou eh, globálním měřítku. Eh, SafeCNet by měl být eh, předmětem elektronické výměny informací. Jsou už tady elektronické lodní deníky a to se nepoužívá jenom v profesní námořní eh, lodní dopravě, ale samozřejmě se to týká třeba rybolovu a i ostatních odvětví. To je velice důležité. Je to důležité mimo jiné také pro větší bezpečnost na moři. Ovšem společně bychom chtěli řešit ještě jednu věc, a to se týká lodí, které se pohybují v celních oblastech členských států a tady, pokud jde o předávání těch IMO formulářů a pokud jde o ty, to o uvádění příslušných informací, tady by měli z toho mít výjimku, aby to bylo svobodnější a oni to po nás pořád požadují, protože říkají, eh, že eh, nejrůznější povinnosti eh, nejsou vždy potřeba, většinou je na lodi nějaký kapitán, který pravidelně jezdí na té trase, velice dobře zná prostředí a trasu, takže není potřeba tam do toho dávat ještě nějakého pilota nebo kormidelníka nebo zkrátka tuto věc, takže proto bychom chtěli toto usnadnění. Děkuji. Thank, you, Mr. Milan. io vorrei fare i complimenti a, a Dirks un po' più lungo. Pan Milan. Já bych také chtěl poděkovat eh, zpravodaji možná ještě další komplimenty než ty, které jsem předtím přednesl předsednictví. Eh, to bylo, byla opravdu velmi dobrá práce pana Dirka Starkse. Já si myslím, že on bude i nadále pokračovat v práci dle svého mandátu, bude se snažit dosáhnout výsledku s radou. Uh, Nechci se tady opakovat, ale myslím si, že pokud jde o otázku jazyka, tak je to opravdu důležité. Musíme se toho držet a usilovat o to. Střednědobě i dlouhodobě je potřeba, aby se to uplatňovalo trochu jinak. Souhlasím s tím, že rok 2013 to by mělo být naše datum, kdyby nová ustanovení měla stoupit v platnost a pokud jde o jazyk, I když bychom měli pozitivní výsledek, tak bych si dovedl představit, že by se to mohlo ještě jinak časově naplánovat, dva roky nebo pět let. Nelze říci, že malý přístav by měl nějakou výjimku pro jazyk. To bychom neměli povolit, protože to by znamenalo, že bychom život přístavům vlastně stížili a to bychom udělali pravý opak toho, oč usilujeme. S velkými přístavy, tam je to poměrně jednoduché, eh, mít jenom jeden jediný jazyk. ale u těch malých by to bylo problematičtější. Takže měli bychom opravdu usilovat o rok 2013, a, ale já si myslím, že tady by se měl tyto věci ještě lépe s radou vykomunikovat. Bude tě podporovat také komise a takže to je pozitivní. A pokud jde o luhuty. Pokud jde o plénum, tak to samozřejmě závisí na tom, jak dopadne stávající jednání. Thank you. Mrs. Foster. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že naše eh, setkání s panem zpravodem bylo velice užitečné. Ještě mm, a to eh, před eh, zasedáním ve Štrasburku, které potom bylo zrušeno. Já myslím, že jsem vás tam hodně podpořila. Někteří z nás se tak trošku neschodneme ohledně eh, lhůty eh, pro prove, eh, pro, provedení za několik let. Ale myslím si, že to nebylo nic závažného z žádné frakce. Myslím, že tam jsme se opravdu jako sešli a myslíme si, že je třeba to rozběhnout. Takže pokud jde o to, kam jste se teď dostali, tak vypadá to, eh, že teď eh, tak trochu narážíte hlavou do zdi v některých těch oblastech. Máte velice dobrý mandát z tohoto výboru eh, jít a předložit své argumenty, což jste určitě udělal, ale ještě je musíte posílit, protože tam opravdu jsme, naše frakce podporovala rok 2015 jako počáteční datum a potom eh, řada dalších podporovala rok 2013. A já říkám, my eh, musíme eh, dohodnout se. Pokud zjistíte 2013, tak je to dobré. Možná, že 2014, ale máte naši skutečnou podporu, i když seženete 2013, protože se my se opravdu pokusíme to spláchnout na prvním čtení. Potom pokud jde o tu věc k používání papíru a tak dále, tak to nechám eh, pro vás ohledně toho, jak eh, se tohle to celé bude řešit. Je zřejmé, že dnes eh, s technologiemi oni budou muset jít vpřed. My nechceme vyřadit malé přístavy z podnikání, ale je třeba jednat. Potom je tady ta jazyková otázka, jedna z nejsilnějších věcí, možná, že by bylo lepší to dát do úvodního ustanovení než eh, do článku. To by bylo vhodnější, že jinak bychom to nepodpořili. Protože jedna eh, z problémů, jeden z problémů eh, vlastně souvisí s bezpečností. Čili čím více dvojznačnosti lze vyjmout z komunikace, zejména v námořní dopravě, tím v lepší jste pozici. A myslím si, že my jsme se eh, netvářili nepříznivě na malé přístavy nebo na nějaké ty malé záležitosti. Tam asi nelze eh, čekat, že každý bude mluvit anglicky, aby eh, pracoval, aby získal zaměstnání na lodi. Ale myslím si, že v leteckém průmyslu Eh, už eh, se eh, hodně pokročilo, ale myslím si, že tady je třeba zatlačit. Ten odkaz by mohl být v nějakém článku. Možná, že by tady mm, mohl být, mohla být nějaká výjimka, nějaký časový rámec, ale každopádně máme dobré důvody, proč by se tohle to mělo implementovat. Čili, jak říkám, máte plnou podporu naší politické frakce a přejeme vám hodně štěstí až eh, eh, při příštím jednání se s nimi sejdete. Děkuji. Pan Grandes de Pascual, který je stínovým zpravodajem za EPP. pido, pido excusas porque como inicialmente este asunto no estaba en el orden del día, eh, me despisté. Hmm, děkuji, původně to nebylo na pořadu jednání, takže proto jsem tam původně vlastně ani nechtěl být, ale teď už bylo řečeno něco jiného, takže s panem Starksem jsem už o tom jednal v minulosti několikrát a proto bych chtěl říct následující. Opravdu nemůžu dostatečně vynachválit to, jakým způsobem pracujete. Vytvořil jste zprávu, která opravdu odpovídá aktuální situaci, dobře jste vyjednával. A v této zprávě jsme byli my jako parlament nejprve skeptičtí, pokud jde o to, co jsme považovali za porozveditelné. a předsednictví, španělské předsednictví, mělo velký zájem na tom, abychom během prvního čtení tento balíček eh, schválili. Bylo tady ale několik věcí, které nebylo možné jen tak eh, očkrtnout třeba i pro Španělsko nebo i pro jiné země, je to důležitá věc. A je to třeba otázka jazyků. A my jsme tam už říkali, jaká je naše vůle. Víte, že v námoři není, nebo v námořní dopravě není tento koncensus, že všechno by bylo v angličtině, že to bude standardní jazyk a všechno ostatní padne zpravodaj by si nepřál, aby se to dostalo do úvodního ustanovení, ale do článku. Ale možná by bylo lepší, eh, kdybychom se tam přeci jen někam posunuli. Možná, že bychom o tom mohli usilovat, protože tady přeci jen ještě jsou velmi různé názory a ta zpráva je skvělá a ty rozdíly v názorech nejsou zas až tak strašné, takže já bych chtěl požádat pana zpravodaje, aby tyto problémy odstranil, aby tam přišel s nějakým kompromisem a já bych si přál, eh, abychom tomu dali eh, ten krok správným směrem, tak abychom se mohli dohodnout s radou. Eh, Děkuji za komisi. Je tady pan Karamizos, to je přítel takže eh, obyčejně on je při, eh, přítulný k, eh, k poslancům, takže doufám, že to bude i tentokrát. <laughs> Dobrý den, děkuji pane předsedo a doufám, že tentokrát se také shodneme a budeme hodní, vzhledem tomu, že už máme za sebou spolupráci v námořním balíčku. Já si myslím, že je možné tady dosáhnout dohody co nejdříve. Španělské předsednictví tomu opravdu přisuzuje určitou prioritu, takže Doufujeme, že tomu dosáhneme. Jsou dva nebo tři eh, problémy a já bych tomu ještě jeden eh, přidal. Pokud je o tu elektronickou a papírovou formu, tak ten eh, problém jazyka by bylo možné vyřešit, kdybychom nakonec šli do elektronické formy a zapomněli na papírovou formu. Protože ty formuláře jsou standardizované, ty fráze jsou standardizované, tak i ruský kapitán, který nehovoří jinak než rusky, by to mohl eh, vys, eh, vlastně nakonec eh, vyplnit prostřednictvím safety netu nebo něčeho takového. Takže to lze vyřešit tohleto. Na druhou stranu, ta praxe v námořní přípravě, stejně jako v letectví, ve většině případů je prostě angličtina. <clears throat> Úmysl, tedy pardon, úmluva e STC už vyžaduje, aby palubní personál hovořil anglicky. Takže prostě je to tak v realitě. Ale samozřejmě u eh, menší eh, vnitrospolečenské přepravy to eh, tak není. Nevím, proč by loď mezi řeckými ostrovy a hlavními a pevninou by, proč by tam by se mělo anglicky, mluvit anglicky, ale tam spíše jako z důvodu turismu, než z jakýchkoliv jiných důvodů. A hm, Potom další věc. 2013 to je možné datum, protože eh, safety net už bude k dispozici. My mm, máme ten závazek podle třetího námořního balíčku a také už bude existovat i customs. Takže eh, pokud by tam bylo možné dát několik měsíců navíc z kompromisu, tak tak já říkám, eh, jak paní Foster říká, možná, že několik měsíců navíc, když dosáhneme kompromisu, tak by neměl být problém. Potom je tady ještě jedna věc, která nám tak trošku leží na srdci. Máme tady obyčejně ten obecný přístup k delegovaným aktům. Nějaká dohoda, která byla dosažena, je, že budeme mít pět let a potom jdeme do spolurozhodování. Tady se to tak trošku liší. To, co máme v příloze, je seznam. Tam není nic jiného. Seznam položek, kde eh, jsme už dříve spolu rozhodovali, a nebo eh, kde, kam se to teď rozšířilo. Není to nic podstatného, ale eh, říkám, že pokud eh, se tam přidá nějaký zvláštní formulář, tak budeme muset jít do rozhodování. A já si myslím, že rada tedy se k tomu staví velice přísně a říká, dáme vám pět let a potom půjdeme do rozhodování. Tak to já si myslím, že, trošku že to je trošku administrativně náročné. Tady bychom měli mít automatické prodloužení, protože tento typ směrnice, který máme, je velice jednoduchý a možná budeme muset eh, radě trošku vysvětlit, proč nedává smysl tady uplatňovat něco, eh, co uplatňujeme v těch sofistikovanějších technických přílohách, kde řešíme některé věci. Tolik tedy ode mě. Já myslím, že k tomuhle se opravdu nebudeme muset vracet za pět let. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji. Pane Starks, chcete to uzavřít? Uh, ik dank de collega's natuurlijk en we blijven. Děkuji, samozřejmě děkuji kolegům zůstaneme v kontaktu a, a to tak, abychom v červnu už měli připravený text. Já si myslím, že je to důležité, že jakékoliv další spoštění by nebylo dobré. Já budu pružný, pokud jde o jazyk, a jak říkal pan Kramice, už je tady celá řada mezinárodních předpisů a pokud na ně můžeme poukázat, tak to možná bude stačit Já vím, že tady byla jedna problematická věc, ale přeci jen už to vypadá, že bychom se i mohli dohodnout. Ovšem samozřejmě nejsem schopen říci, že vše, co je tady uvedeno, všechny ty formality, ohlašovací povinnost a tak dále, Hm, elektronicky ano, tak to by šlo pouze v dopravě, ale s, těmi, s tím clem a tak dále, s tím nesouhlasím. Já si myslím, že tam můžeme, musíme ponechat opravdu všechno, protože jinak to nebude dostatečné zjednodušení. Potřebujeme takový systém, který by zahrnoval opravdu všechno. A je tady pozměňovací návrh, kde je řečeno, že členský stát musí požádat o nějakou výjimku, pokud jde o migraci, bezpečnost No dobře, tak potom bychom tam ten, tu výjimku měli dát. S tím bych eventuálně souhlasil, ale přeci jen je tam ještě celá řada věcí, kde s tím nesouhlasím. Pokud tam bude rozhodně nějaký problém s tou migrací, tak členský stát by měl mít možnost eh, říci si, že potřebuje informace o lodi, která eh, vlastně zůstane i i, i pro tu loď, která zůstane uvnitř EU. Takže tady na tom se budeme muset nějakým způsobem dohodnout. Já si myslím, že potřebujeme integrovaný systém a musíme to celé posunout k tomu, aby to integrovaný systém byl. Musíme si tady stát na svém, aby to byl systém, kde pokud bude potřeba, je možné se doptat na všechny informace. Takže já opravdu doufám, že se nám podaří s komisí eh, ten text probrat a eventuálně dospět k nějakému výsledku, k ústupkům. Takže příští týden bych chtěl komisi požádat o to, aby ten text ještě jednou zpracovala a já doufám, že to stihneme. Oni hovořili o tom, že máme být přísní, ale na druhé straně máme dát eh, Bo vy jste říkali, že tady máme být sice na některých věcech eh, přísní a trvat si na tom, ale přece jenom tam dát nějaký prostor pro to, abychom se dohodli a prošlo, prošel ten text během prvního čtení a to musíme využít. Thank you, Mr. Starks. And as I said, you... Eh, děkuji, pane Starksy. A jak jsem řekl, máte mandát pokračovat v jednání a znovu vám děkuji za trpělivost, že jste musel tak dlouho čekat, než dojde na vaši zprávu. Teď eh, končíme zasedání, pokračovat budeme ve tři hodiny odpoledne.